Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Ještě jsme nezačali a už máme skluz. Můžete se prosím všichni posadit, abychom mohli zahájit naši schůzi. Okay, first of all, I would like to v první řadě bych vás všechny ráda přivítala opět v Evropském parlamentu v novém roce. Doufám, že jste strávili skvělou dovolenou a jste připraveni na rok 2011. Navrhuji, abychom hned začali práci, protože máme nabitý program, máme málo času. V roce 2011 budu ještě přísnější než v roce 2010, musím vás varovat. Velice stručně chtěla bych vás požádat, abyste schválili doporučení koordinátorů, abychom jmenovali následující zpravodaje pana Vim van de Kampa, který bude mít eh, na starosti jednotný trh, eh, paní Francesku Keller, která nahradí paní Flotr jako zpravodajkyně eh, stanoviska migračních toků, které vznikají na základě nestability. Pokud tedy nemáte nic proti, tak tyto návrhy budou přijaty. Ráda bych vás také informovala, že zasedání koordinátorů, které se koná zítra, bude probírat také otázku toho, jak by náš výbor měl řešit problém eh, nedávné kontroverze okolo maďarského mediálního zákona, je tady doporučení, abychom měli mimořádné zasedání našeho výboru LIBE, abychom řešili tuto otázku příští týden ve Štrasburku v pondělí. Pokud bude toto doporučení přijato koordinátory, tak budete okamžitě informováni. Také budeme mít další zasedání 28. února eh, v úterý od 3 do půl sedmé. Dále vás žádám, abyste schválili zápis ze dvou minulých let, byly to vlastně tři schůze, jednak 4. března loňského roku, dále 23. a 24. června a také z 2. září loňského roku. Máte někdo nějakou poznámku eh, k zápisům z těchto schůzí? Není tomu tak, takže je považuji za přijaté. A tím se dostáváme k bodu číslo čtyři na pořadu jednání. Je to pohlavní zneužívání a pohlavní vykořišťování dětí a dětská pornografie. Jedná se o zrušení rámcového rozhodnutí 2004 lomeno 68. Ráda bych vám připomněla předtím, než dám slovo paní zpravodajce, paní Angelili, 20 ledna dopoledne byste měli předkládat eh, pozměňovací návrhy a do 3. února eh, bychom měli hlasovat. Eh, takže paní Angelili, děkuji. Paní předsedkyně, velice stručně bych ráda představila návrh této zprávy. Jedná se o návrh, který jsem připravila a měla jsem na paměti vstup eh, ze strany stínových zpravodajů. Eh, Setkali jsme se více než jedenkrát. A v zásadě jde o úmluvu Rady Evropy, i když eh, tato umluva nebyla ratifikována všemi členskými státy, tak jsme ji přesto použili jako základ naší práce. Jde o aktualizaci stávající legislativy, co se týče boje proti pohlavnímu vykořišťování dětí, nezletilých a vykořišťování dětí. E, především ve světle technologického vývoje, ke kterému došlo v posledních e, letech. E, hlavními cíly jsou tedy následující body. V první řadě bychom měli vytvořit eh, spravedlivější a účinnější systém trestu. Měli bychom také definovat nové typy přestupků, jako je tzv. grooming, a měli bychom také použít veškeré nástroje, které budou vytvářet prevenci. Měli bychom předcházet eh, vykořišťování eh, dětí nebo jejich pohlavnímu zneužívání. Také se zmiňujeme o pomoci, kterou poskytujeme obětem během policejního vyšetřování, během soudního jednání i následně po těchto procesech. Máme tady celou řadu faktorů, které zhoršují stávající situaci kde dochází k násilí jednak v rodinném kruhu, často dochází ke zneužívání dominantního postavení nějakého člena rodiny. Často dítě nebo nezletilý je právě obětí takového vykořišťování nebo zneužívání. Takže v tomto světle požadujeme vyšší tresty a Často obětí bývá i osoba, která je nějak postižená. Také chceme postihovat onlineovou eh, pornografii, eh, chceme využít veškeré možné nástroje, abychom eliminovali obsah eh, takovýchto stránek, aby veškerý materiál byl zrušen a vymazán přímo Eh, no, u zdroje, takže máme možnost blokování, což je výhodné v případě, kdy nemůžeme tento obsah okamžitě vymazat u zdroje. Ale naším dalším cílem je, abychom eliminovali jakýkoliv takovýto obsah přímo u zdroje. Možná v tuto chvíli to bude vše na úvod, to se týče cíle, jak jste sama říkala. Měli bychom prosadit eh, tento legislativní návrh eh, v krátkém časovém úseku. Chceme spolupracovat jak s radou, i s komisí, abychom připravili text, který bude zajišťovat veškerou podporu. Děkuji za stručnost. Mám osm žádostí o slovo, čili dám na úvod každému dvě minuty. Teď mám deset žádostí, jedenáct žádostí o slovo. Je tady ještě někdo, kdo se hlásí o slovo? Zdá se mi, že všichni, kteří jsou přítomní, se hlásí o slovo, čili všichni budete mít k dispozici eh, dvě minuty. Budu velice přísná a paní, slovo má paní Štrifler. Děkuji. Eh, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za skvělou práci. Chtěla eh, bych říci, že klíčovým momentem této zprávy je vytvořit právní systém, kdy nebudou zneužívány děti. Také dochází k tomuto zneužívání často na půdě rodiny. A také e, často se musíme e, zaměřit na informační kampaně, kde budeme chránit děti všech věků. Také bych chtěla zdůraznit, že v případě groomingu se musíme zaměřit také na tuto praktiku, což je velice přínosné, a musíme také informovat všechny nezletilé a stejně tak jejich rodiče, že e, používání internetu může být nesmírně nebezpečné, že musíme uchránit děti před takovýmito obsahy. Také musíme informovat nejen tedy úřady, ale musíme především informovat rodiče. To je nezbytně nutné. Děkuji mnohokrát. Paní Zipl, prosím.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 toto má potom dlouhodobé následky. Často se následky projevují teprve po hodně dlouhé době. Nicméně, chtěla bych se ještě zeptat k několika bodům paní zpravodajky. Například je to otázka zvýšení, zvýšení trestních sazeb oproti tomu, co navrhuje komise. Mě by zajímalo, co jí k tomu vede. Dále je zde omezení v pozměňovacím návrhu číslo 28. Zde komise navrhuje, aby pachatelé všech činností, které mají pravidelný styk s dětmi, aby byli vyloučeni a v pozměňovacím návrhu se toto omezuje pouze na činnosti profesionální, ne na činnosti jako takové. Čili to by mě také zajímalo, proč vlastně odkud se bere toto omezení. Dále je tady nový odstavec, což je pozdímací návrh 36, který znovu vysvětluje, že by výslechy obětí se mohly podle možností vyslýchat v, nepří, v nepřítomnosti Eh, pachatelů, čili já myslím, že tady je důležité, aby to bylo v nepřítomnosti, ne po možností. Dále eh, je tady rozlišování mezi blokováním a mazáním, to je v článku 21 a také v úvodních ustanoveních. Nicméně žádné z těchto dvou opatření se zde nepředepisuje jako povinné, čili tady mám otázku, jestli je možné to ještě změnit. Ano, děkuji. Já ještě jednou zdůraznuju, prosím, dodržujte čas. My opravdu máme pouze omezený čas. Pan Albrecht. Děkuji, paní předsedkyně. Především je zjevné, že zde je mnoho bodů, v nichž ten návrh není možno považovat za optimální. Já bych zmínil jeden bod a to je debata o blokování internetových stránek. Já se domnívám, že musíme jít ještě o krok dál. Čili nestačí říci, že je to na členských zemích. Ale jestliže tady máme opatření, že členské země mohou přijmout opatření ve smyslu blokování webových stránek, tak já myslím, že by tam mohlo být, že by měli toto dělat, nebo že to mohou dělat bez nějakých omezujících podmínek. Já bych tedy byl rád, kdyby parlament se jasně vyjádřil v tom smyslu, že nám nejde o blokování, nám jde o vymazání materiálu, kde dochází k zneužívání dětí z internetu úplně. Já bych rád připomněl, že zatím nemáme žádný důkaz o tom, že by mazání tohoto obsahu nefungovalo. A jestliže došlo k pokusu o navazání spolupráce s členskými zeměmi, které Eh, nespolupracují v otázkách mazání obsahu, tak eh, potom tedy by nastoupilo, nastoupilo blokování. A pokud bychom se spolehali na blokování, neměl by to být automatický přístup, to by podle studie komise eh, bylo nelegální. A ještě poslední věta. Existují právní ustanovení a jestliže my mm, nepřijímáme tato ustanovení, si je nepřijmeme, tedy jak postupovat při blokování, to by bylo v rozporu eh, s mnohými výnosy Štrasburského soudu. Paní předsedkyně, kolegové, máme pouze čas do 14, eh, do 16 hodin, takže prosím, zdržujte čas. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajce za kvalitní práci i spolupráci. Eh, nicméně připojuji se k panu Albrechtovi pokud bojujeme proti zneužívání dětí, měli bychom eh, se dívat, jak to skutečně probíhá v reálném světě a možná posluzovat eh, lidi, aby eh, toto, na toto poukazovali. Já si nemyslím, že bychom měli od členských zemí žádat povinně blokování. Já bych byla pro s formulaci, podle které členské země jsou povinny usilovat o vymazání tohoto obsahu, a to by bylo doplněno, a mohou eh, využít blokování tam, kde nelze dosáhnout vymazání tohoto obsahu. A eh, jestliže eh, je, jsou ty servery někde v Evropské unii nebo ve Spojených státech, tak vždycky je to možné vymazat tento obsah. To se podařilo a daří se to soustavně u tzv. phishingových stránek. Čili já myslím, že to skutečně jde provádět docela efektivně. Je to strašný zločin a je třeba proti němu bojovat všemi možnými prostředky. Taky pokud se týče těch eh, trestů, mnohé členské země mají své systémy Eh, trestního práva a kdybychom zde z evropské úrovně něco přesně předepisovali, mohlo by to být v konfliktu s jejich národními systémy. Často eh, pomůže, když pachatelé jsou podrobeni léčbě spíše než zavřeně. Eh, také zpravodajka říká, že každý, kdo je odsouzen, tak eh, nesmí být, eh, nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by se týkala dětí. Eh, já myslím, že tomu to také bude muset nějak zladit. Děkuji, děkuji paní Ernst. A poté ještě pan Tendavildy. Ano, děkuji vám. Tak především chci poděkovat paní zpravodajce, Velice se mi líbí její přístup k otázce prevence, neboť prevence, prevenci se zde dává daleko větší prostor. A já myslím, že to je dobře, to můžeme podpořit. A druhá otázka, podobně jako paní Zipl, proč se zpřísňují výměry trestů? je to tady o jeden rok delší, čili e, opět zajímá mě, z čeho toto vychází. Nebo jestli je to jen tak. No a tady ta otázka vymazat versus zablokovat obsah. Já myslím, že je třeba jasně vyjádřit to, že za prvé na prvním místě chceme vymazání obsahu. A to je skutečně třeba e, jasně s, eh, sformulovat, protože to, co tady máme, je dosti nejasné. A pokud se tady hovoří o možnosti blokování, tak tady jsou také různé možnosti, eh, jak to obcházet. A já myslím, že to tak nemůžeme nechat. Já bych tedy byla velice ráda, kdyby to bylo sformulováno výrazně jinak, než jak to vypadá v současné chvíli. A myslím, že také se v tomto smyslu vyjádřily mnohé nevládní organizace, které zastupují oběti. Probíhaly zde rozhovory s eh, poslanci a já myslím, že tady skutečně toto musíme ještě upravit. Děkuji pan Tenafilidis a poté paní Hirš. Děkuji paní předsedkyně. Jako stínový zpravodaj Zague bych chtěl poděkovat paní Angelili. Já myslím, že Velice dobře se jí zdařilo zavedení preventivních opatření, které zcela chyběly v návrhu komise. Nicméně já si myslím, že je třeba eh, trošku přísněji eh, de facto kriminalizovat tyto pachatele. Já si myslím, že eh, zatím je to tady poněkud slabé a de facto se to objevuje pouze v úvodních bodech. Eh, toto je příliš eh, úzce spojeno s kriminálním stíháním. Já myslím, že je třeba, aby se vždy brali v úvahu okolnosti, ve kterých žije eh, dítě, které je zneužívané. Takže nepříliš mnoho automatismu. Děkuji. Děkuji vám. Paní Hirsch a poté paní Blinkevičute. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto liberální stínová zpravodajka v kulturním výboru jsem ráda, že nyní o tomto tématu debatujeme také na výboru Libe. Já blahopřeji zpravodajce k zapracování preventivních opatření. My v kulturním výboru jsme k tomu také přispěli. A já myslím, že toto je vlastně hlavní věc, snažit se bránit eh, této činnosti předem. Eh, druhá věc je zpřísnění trestu. Tady opět je otázka, jestli eh, má smysl, abychom tady slanovovali něco, co nemusí být v souladu s právními systémy a trestními systémy v členských zemích. Možná, že bychom mohli být Eh, jaksi nepřiměření. Eh, pokud se týče vymazání versus blokování, my jsme pro článek 21 v kulturním eh, výboru dospěli k velice jasné formulaci, a sice, že vymazání je úplně první obce, první varianta a že je třeba udělat všechno pro to, aby vymazání tohoto obsahu bylo dosaženo. Je skutečně třeba aby bylo zajištěno to, že tyto obrázky eh, prostě totálně zmizí a už je nikdy nikdo nebude moci najít. Takže já si myslím, že jako zakonodáci musíme stanovit eh, povinnost eh, zaprvé mazat a teprve, když se to nepodaří, tak blokovat. Ale je třeba, aby to všechno bylo řádně, to znamená, je k tomu třeba soudní rozhodnutí, ne aby to rozhodoval jen tak někdo. Já dále vítám, že tady skutečně máme jasně řečeno, že chceme nejdříve mazat a teprve blokovat, ale my máme poměrně dobré, dobrou spolupráci v této věci se Spojenými státy, takže já myslím, že by to mělo být možné. Paní Blinkeviču, které? Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za velmi dobře sepsanou zprávu a já podporuji její návrh, že bychom měli uzavřít debatu k této směrnici co nejdříve. De facto brzké schválení této směrnice je to nejlepší prevencí. Pokud se týče statistických dat v členských zemích EU o zneužívání dětí a dětské pornografie, a zvláště pokud se týče případu, k nímž dochází přímo v rodinách, tak tady ta statistická data možná nejsou úplná, to bychom měli také ve zprávě zdůraznit. A co se týče praktických zkušeností, máme zkušenosti s nedostatkem dostatečně vyškolených expertů tady musí skutečně pracovat psychologové a podobně, kteří jsou dobře vyškolení a umí eh, zacházet eh, s obětmi. Pokud se týče článku 21, já jsem samozřejmě pro mazání veškerého obsahu dětské pornografie. Děkujeme. Já se hrozně omlouvám, mě to trochu uteklo část toho vašeho projevu, protože mi to tady nefungovalo paní Poskur a poté prosíme dalšího kolegu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pouze dva body. První záležitost je otázkou. Ráda bych ale nejprve poděkovala zpravodajce za úžasnou práci, kterou odvedla. A ta otázka, kterou chci položit, je to, že občas dochází k promlčení některých záležitostí, protože některé, některé oběti samozřejmě uvádí tyto skutečnosti o zneužívání mnoho let poté, kdy došlo k tomuto činu, čili měli bychom se podívat i na tuto problematiku. Druhá věc. Je velice důležité, abychom zajistili to, aby pachatelé, kteří zneužívají děti, už nemohli nikdy nadále pracovat s dětmi, ať už je to profesionální práce nebo dobrovolná práce. Na tom nezáleží, měli bychom to zajistit. A zároveň bychom se měli podívat na to, jak to zrealizovat i v rámci našeho textu. Ráda bych se na to společně s vámi podívala. Děkujeme. A nyní posledním na našem seznamu, kromě mě samotné, je pan Mulder a poté ještě pan Mors. Děkuji, paní zpravodajko, rád, by, rád bych poděkoval paní zpravodajce, my pocházíme ze stejné země a v podstatě mám podobné poznámky jako kolegyně. Čili pokud chcete být eh, zaměstnán v takové, řekněme, oblasti, kde pracujete s dětmi, tak byste měli mít od policie povolení k tomu v Nizozemí například můžete obdržet pouze od příslušných orgánů toto povolení. Čili pokud jste udělali něco protizákonného v jiné zemi, pokud to není známo, tak by to mohl být problém. Právě proto bychom měli mít v Evropě určitý celoevropský rejstřík, vyměňovací informace v případě usvědčených pachatelů. Protože by mohlo dojít k takovým problémům a proto bychom měli zabránit tomu, že někdo bude zaměstnán v oblasti, eh, kde pracuje s dětmi a bude mít záznam mm, kvůli dětské pornografii někde v jiné zemi. A já rovněž předložím návrh v tomto ohledu. Děkuji. Další kolega? Pokud se týče boje proti dětské pornografii, chceme-li tady sami sebe brát vážně a také chránit oběti. Pak samozřejmě ta otázka blokování webových stránek, ta se musí vyřešit. Máme tedy eh, to formulovat eh, zablokovat, dokud se to nepodaří vymazat, a nebo vymazat a pokud se to nepodaří vymazat, tak zablokovat. Eh, každopádně, ať to nebo ono řešení v každém případě ta stránka bude stále dostupná a to znamená, že mnoho dalších lidí se na ní dostane. Jenomže je, pokud do toho opravdu chceme vnést pořádek, tak bychom se měli ještě trošku více zabývat eh, tím blokováním a pak to realizovat takovým způsobem, aby to bylo povinné, nikoli pouze jako možnost, jak postupovat. Čili já si myslím, že bychom skutečně eh, měli i každopádně to zablokovat, jestli tak nebo ona, o tom se můžeme bavit. Děkuji. A než poprosím komisi o reakci, ráda bych rovněž podloži, položila několik poznámek. Ehm, ráda bych poděkovala zpravodajce za její práci a ještě dvě věci. První věc. Ráda bych, abychom zdůraznili to, že ať už na internetu dochází k čemukoliv a je to opravdu hrozné, protože se to šíří velice rychle. Nesmíme zapomínat na to, že většina zneužívání dětí probíhá ve školách, v rodinách, eh, lidmi, kterým děti věří, a kde tyto děti poté nejsou v situaci, kdyby mohly o tom hovořit nebo chtěli o tom hovořit, proto podobně jako ostatní, bych chtěla zdůraznit rovněž stránku prevence a zároveň sankcí. Druhá věc. Zablokování či vymazání stránek, myslím si, že je správné, abychom zdůrazňovali spíše mm, vymazání a nejenom blokování, ovšem podobně jako mnoho kolegů, já si myslím, že to blokování představuje mnoho otazníků. Proto bych se ráda zeptala přímo komise, protože já jsem předložila takovou otázku za parlament, kde se ptám v tomto kontextu boje proti terorismu. Evropská komise ve zprávě, hodnotící zprávě, tvrdí to, že blokování je neúčinné pokud teda komise dospěla k tomuto závěru v boji proti terorismu, proč si myslí, že by toto blokování mohlo být efektivní v boji proti zneužívání dětí? To mi jaksi nesedí, protože pokud komise tvrdí na jedné straně, že je to neefektivní nástroj, proč navrhuje, abychom využívali tohoto nástroje v boji proti zneužívání dětí? poprosím pana Boratinského za komisi nebo pana Alonso Iriata za komisi, nevím, který z vás, pánové, se ujme slova. Já jsem jako Boratinský za Evropskou komisi a děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych nejprve poděkovala za opravdu tento velice hluboký a hloubkový návrh, který připravil parlament k našemu dokumentu. Rád bych poděkoval paní zpravodajce a zároveň i ostatním výborům, které prodiskutovali náš návrh. Mnoho vašich eh, návrhů, pozměňovacích návrhů se nám líbí. Obecně můžeme říci, že posílili cíl naší směrnice. A rád bych rovněž zdůraznil to, co jste hovořila i vy, paní předsedkyně. Je tu mnoho věcí, které se dotýkají jiných záležitostí, nejenom internetu a celá hodnota tohoto návrhu je právě v tom, abychom chránili děti ve všech oblastech proti sexuálnímu zneužívání, ke kterému dochází v reálu. Nesmíme zapomínat na to, že dětská pornografie a šíření po internetu to je jedna stránka mince, ovšem na druhé straně je zde reálný život, ve kterém dochází k zneužívání dětí. Hovoří se zde o blokování. Ano, komise trvá na svém blokování stránek je důležitým doplňkem v boji proti těmto aktivitám ze strany vyšetřovacích orgánů. To znamená, že by to mělo poté vést k, k, ke smazání tohoto materiálu. Myslíme si, že je zde zásadní rozdíl mezi bojem proti terorismu na jedné straně a touto oblastí. To znamená bojem proti terorismu, kde je to boj proti velice specifické skupině pachatelů a na druhé straně blokováním dětské pornografie na internetu, když hovoříme o zamezení přístupu k těmto materiálům. Nehovoříme pouze o nějakých, um, řekněme, zarputilých pedofilech, ale v podstatě často o, obecně o veřejnosti. Mnoho argumentů se zaznělo proti blokování stránek. To, co jsme my zaznamenali, je, že to můžeme považovat za důležitý nástroj v boji proti dětské pornografii v mnoha zemích, Velká Británie, Itálie, Švédsko, tam to funguje. A je to především spojeno s tou skutečností, že bohužel i přes mnoho našeho úsilí, mnoho um, úsilí, které vyvíjíme, toto mazání není až tak účinné. Víme, že mnoho těchto stránek nespadá pod jurisdikci EU a právě proto je to nesmírně dlouhý proces. Nedávna diskuze, jestli dovolíte, která probíhala v Německu, kde Bundeskriminalamt informoval o aktivitách byl to hearing v Bundestagu z 25. října, kde informují o svých aktivitách na tomto poli a kde, za, kde zástupce Bundeskriminal Act přiznal, že i přes obrovské úsilí, které věnovali odstranění těchto stránek, průměrně asi tak 45 těchto stránek je neustále online týden po tom, co došlo k eh, k zjištění její existence a v podstatě nedošlo k nějakému velikému pokroku v této oblasti. Máme zde mnoho jiných příkladů, ve kterých nefunguje tento nástroj okamžitě. My už jsme tyto příklady předkládali několikrát, já nechci zdržovat. Pokud jde o problematiku phishingu, tam je rovněž jeden zásadní rozdíl. Mám, máme zde jasného, jasnou oběť, eh, nějaký uh, nějaké, nějaký úřad nebo banku, bezpečnostní agenturu, která může okamžitě přijmout roz, určité, určitá opatření a zamezit tomuto činu. U dětské pornografie ovšem tomu tak není. A pokud jde o phishing, tak v podstatě tam to reportování či oznamování neznamená ohrožení jednotlivce, to je, to je povinností občana. Zatímco u dětské pornografie to může vést k určitým otázkám, řekněme ten, kdo to oznámí, jak vůbec přišel na tuto skutečnost, jak se dostal k těmto informacím. Dále je to právní stránka celé záležitosti, jak se nachází, jak se zachází s tímto materiálem, pokud s ním zacházíme, zda je to eh, trestný čin či, či nikoli. My jsme nesmírně rádi, že došlo k této diskuzi. Na půdě parlamentu se pozvali zpravodajku i stínové zpravodaje na určité studijní pobyty, které organizuje například Britské centrum, které se specializuje, je to specializovaná agentura mm, orgánů činných v trestním řízení Velké Británie, která se zabývá všemi aspekty tohoto zneužívání, um, sexuálního zneužívání dětí, včetně vyšetřování, ochrany obětí, odstraňování stránek a tak dále. Tato návštěva proběhne ve středu. Pokud se máte poslance, poslankyně, asistenty, kteří by se rádi zúčastnili této návštěvy, tak samozřejmě velice rádi pozveme i další vaše členy mm, ve spolupráci s touto agenturou, která to z Velké Británie s námi organizuje. A ještě jedna konkrétní věc, já bych vás poprosila, říká paní předsedající, ano, já už nebudu zacházet do žádných dalších podrobností. Ten příklad, který zde zazněl z Nizozemí, rovněž poukazuje na důležitost účinných aktivit na tomto poli. My za komisi ovšem samozřejmě ještě se budeme zabývat tím, zda to rozšířit i nad ty profesionální aktivity, či nikoli. My se těšíme na spolupráci, aktivní spolupráci s parlamentem, s předsednictvím. Před ukončením loňského roku jsme dopracovali práci na směrnici v oblasti obchodování s lidmi, to je velice důležitý trestní nástroj po přijetí Lisabonské smlouvy, to je opravdu velice pozitivní nástroj. Vidím paní Bauer, která s námi spolupracuje v tomto ohledu a těšíme se na velice rychlý postup i na straně Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající. A než dáme slovo zpravodajce, ty rozdíly, o kterých hovoříte, mezi bojem proti terorismu a proti pedofily, tak to je neuvěřitelné. Vy zde hovoříte o odhodlaných pedofilech, to přece platí u teroristů, ne? Ovšem, co je důležitější, ráda bych řekla, když někdo řekněme, poukáže, ať už je to policie nebo kdokoliv, na existenci takové stránky, tak eh, prostě ta reakce je strašně pomalá. To není technická záležitost, to je spíš otázka priorit. To my přece nebudeme říkat, nebudeme blokovat, protože naše priority prostě nemáme jasně mm, seřazeny. A nyní poprosíme zpravodajku o závěrečné slovo. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním za poznámky, se kterými přišli. Dovolte, abych to shrnula. Ráda bych začala bodem, o kterém hovoří všichni, to znamená ta absolutní priorita, ať už jde o blokování nebo odstranění stránek s dětskou pornografií. I proběhlo slyšení, kde se kde padlo mnoho praktických poznámek, příkladů, zástupců členských států, kteří hovořili o jejich úsilí v boji proti těmto stránkám. Já jsem se to snažila velice jasně stanovit v mém textu, ovšem pokud kolegové chtějí, abych to ještě upřesnila, tak se budu snažit. Hlavním cílem, pravdu hlavním cílem pro nás je odstranění škodlivého, ilegálního obsahu už při zdroji. To je náš hlavní cíl. Blokování samozřejmě podle našeho názoru může být užitečné jako doplněk, a to ve dvou případech. První. V případě, že je nemožné odstranit takovou stránku, protože obsah přichází ze státu mimo EU. To znamená, že tento zdroj nejsme schopni nalézt nebo ho odstranit. Ovšem tam, kde je řekně, nebo další příklad, kdy takové odstranění je možné, ale v některých členských státech a Evropská komise na to před chvíli poukázala, například ta anglická agentura nebo italský poštovní úřad, orgány, které jsou schopny velice rychle reagovat sami a okamžitě zablokovat takové stránky či obrázky, což by umožnilo čas navíc pro odstranění tohoto obsahu. Čili pokud využijeme blokování jakožto rychlou reakci, tak to můžeme považovat za doplňkový nástroj navíc. Ovšem naším hlavním cílem, naší hlavní prioritou, a to chci zdůraznit, je odstranění těchto stránek. Pokud jde o prevenci, velice ráda přijímám všechny tyto návrhy, protože informace samozřejmě musí být poskytovány nejenom dětem, ale i rodičům, pedagogickým pracovníkům, učitelům, všem těm, kteří pracují s dětmi. Školení zaměstnanců, ať už je to ve školách nebo policejních příslušníků policie nebo všech těch lidí, kteří mohou hrát jakoukoliv roli v rámci tohoto právního procesu, kde to je nesmírně důležité. Souhlasím s tím, že k tomuto zneužívání v mnoha případech dochází v rámci rodin nebo na školách, situací, které teoreticky by měly vlastně děti chránit. A zde musíme postupovat nesmírně rozhodně, protože a rázně, protože hovoříme o zneužití pozice důvěry, kde dochází poté k zneužití této pozice a to si myslím, že je opravdu eh, něco, proč čemu musíme bojovat. Další poznámka. Myslím, že to byl pan Sipel, který se zmínil o mém pozměňovacím návrhu 28. Podívám se na to. chvíličku. 28. Ano. Sdílení informací mezi členskými státy tak aby lidé, kteří již byli usvědčeni ze sexuálního zneužívání dětí, abychom zabránili jejich kontaktu s dětmi v profesionální sféře i v jiných státech. Já zde teda zmiňuji pouze ty profesionální aktivity, a to z toho důvodu, že text Evropské komise byl příliš obecný podle mého názoru. Ovšem, myslím si, že bychom mohli nalézt určitý kompromis a objasnit eh, tyto, tuto problematiku blíže, protože jinak si myslím, že by bylo velice obtížné pokračovat nebo v této oblasti s tímto obecným ustanovením, proto bychom to měli lépe objasnit. A pokud jde o zvýšení minimálních tarifů, minimálních postihů, někteří kolegové hovoří o jednom roce který jsem se zahrnula, všem já jsem to zde zahrnula, protože mnoho členských států už se zabývá zvyšováním těchto minimálních sazeb a na to se ještě musíme podívat. Navrhuji kolegům a stínovým zpravodajům, paní předsedající, abychom se ještě jednou sešli. Můžeme tak učinit ať už ve Štrasburgu, před nebo po ter- po lhůče pro předkládání pozměňovacích návrhu. Já rozešlu e-mail a na základě odpovědí se pokusím nalézt nějaké mm, nějaký vhodný termín, tak abychom opravdu mohli postupovat co možná neaktivně. Děkuji, paní zpravodajko. A ráda bych vám připomněla ještě lhůtu pro tento návrh pro předkládání pozměňovacích návrhů 20 ledna. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to je sjednocený postup vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkon práce. Spravodajko je paní Mači, jak víte, tak v prosinci ve Štrásburku tento text, který byl předložen na plenáce, byl zamítnutý. Tím se tato zpráva dostala zpět do našeho výboru, jak je i v článku 56, článek 3 naše, našich um, oficiálních uh, pravidel vnitřního řádu. To znamená, že my poté bychom měli rozhodnout o dalším postupu a buď ústně nebo písemně informovat Evropský parlament v rámci lhuty, na které se dohodl parlament a která nesmí překročit dva měsíce. Čili Nyní je na naší zpravodajce a na stínových zpravodajích, aby předložili návrh, který by mohl získat většinu v Evropském parlamentu. A rovněž nesmíme zapomínat na žádost výboru pro zaměstnanost, který chce být přidružen na základě článku 50 našeho vnitřního řádu k tomuto postupu. Předseda výboru pan Lokes Aquilar požádal sekretariát, aby se se službou pro plenární zasedání podíval na možné precedenty, které by nám mohly pomoci v tomto ohledu a bude vás informovat o reakci, kterou jsme obdrželi, pokud jde o přesný forma tohoto zapojení ze strany výboru pro zaměstnanost. A nyní prosím paní zpravodajku, paní Metiu, aby nám to všechno vysvětlila a poté koordinátory politických skupin, aby předložili své návrhy já jsem byla stínovou zpravodajkou, proto si myslím, že bychom kompromis měli nalézt relativně rychle. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste říkala, tento text nebo návrh tohoto textu byl odmítnut 14. prosince a obrátili jsme se na služby pro plenární zasedání které nám upřesnili, že tady není precedens do této chvíle, neexistuje takováto podobná situace a výbor Libe je eh, podle článku 50 eh, tím vedoucím výborem, musí tedy vytvořit tento text a je to tedy naprosto v rukou našeho výboru, protože tento text byl opět odesláno do výboru Libe a tedy náš výbor musí najít během dvou měsíců řešení. Máme tady málo času a myslím si, že v našem výboru musíme v první řadě najít kompromis. Myslím si, že co se týče bodů, které byly určitým zklamáním, jsem připravena najít řešení. Navrhuji tedy, aby se Eh, stíroví zpravodajové z našeho výboru tento týden setkali. Eh, zastupují jednotlivé politické strany, čili to je jedna věc. Také eh, dnes odpoledne budu hovořit s paní Malström, s jejími pracovníky a pokusíme se také společně najít a vytvořit text, který bude uspokojivý pro všechny politické strany a bude také uspokojivý jak pro komisi, tak pro radu. Paní eh, předsedkyně, co tedy mohu říct našim kolegům? Především eh, chci vyslechnout eh, jejich poznámky, jejich připomínky. Dobře, děkuji. Takže nyní bych požádala koordinátory, nejdříve pan Busutil, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, na úvod bych chtěl poděkovat paní Veronik Matěje nejen za dnešní vysvětlení, ale chtěl bych poděkovat za veškerou práci, kterou odvedla. Já si myslím, že v prosinci byla škoda, že to bylo zamítnuto. Nebylo to úplně nevyhnutelné. Zcela jistě bychom se tomu mohli vyhnout, kdybychom to lépe připravili na půdě našeho výboru. Vznikla celá řada nedorozumění v rámci tohoto textu, nicméně nechci se k tomu vracet. Chci se především zaměřit na to, jakým způsobem můžeme vyřešit tuto nepříjemnou situaci. Souhlasíme s paní Matě, že se jedná o oblast eh, nebo otázku, která byla navrácena do našeho výboru. To znamená, že skutečně na našem výboru, aby eh, nabídl řešení. Podle mého názoru to řešení by mělo být takové, že náš výbor připraví text, o kterém budeme opět hlasovat na plenárním zasedání a budeme doufat, že eh, dosáhneme dohody v rámci prvního čtení. Tento text musí vzít eh, v úvahu výsledek hlasování, především co se týče některých pozměňovacích návrhů, pokud to chceme navrátit na plenární zasedání a pokud chceme získat většinu. Takže Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat paní Matě. Myslím si, že bychom měli velice rychle jednat, protože máme určitou příležitost a tu bychom neměli promarnit. Měli bychom nabídnout legislativu ve velice důležité oblasti a tou je legální migrace. Děkuji. Pan Mores. Chtěl bych také poděkovat paní Matě za její práci. Je to vždy těžké, když nedosáhneme dohody, když jsme již vyložili určitou práci v celé oblasti. Budu podobně jako pan Buzetel velice stručný. Bylo by dobré, aby stínové, stínoví zpravodajové během těchto dvou měsíců sehráli pozitivní úlohu, aby vytvořili kompromis. Za naši skupinu chceme být naprosto jasní. Chceme předložit eh, pozměvací návrhy eh, v celé působnosti eh, tohoto návrhu textu. Považujeme tyto prvky za nespírně důležité pro naši politickou skupinu. To je hlavní stanovisko, které chceme zachovat. Jsme otevřeni k vyjednávání, chceme vyjednávat jak s paní Matě, tak s naším stínovým zpravodajem, ale podle našeho názoru bychom měli velice důsledně prosazovat rozsah tohoto textu. Proto jsme podali pozměňovací návrhy. Je důležité, aby během následujících měsíců pokračovala vyjednávání. Co se týče výboru pro zaměstnanost, to je také důležité. Podle mého názoru to není náš problém, ale měli bychom se podívat, zda existuje nějaký precedens. To by měl řešit sekretariát. Měli bychom se zaměřit na to, zda náš výbor, jako jediný výbor, bude eh, vést eh, vyjednávání, anebo zda to bude činit také výbor pro zaměstnanost podle článku 50, čili sekretariát by to měl vyřešit a informovat koordinátory. Je důležité, aby náš výbor sehrál eh, pozitivní úlohu v následujících týdnech, až bude jednat s paní Matě. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěla poděkovat paní Matě za veškeré úsilí, za práci. Myslím si, že musíme rozlišovat mezi dvěma eh, věcmi, jednak eh, mezi postupem a samotným obsahem. Co se týče obsahu, v první řadě musíme vyřešit eh, tu procedurální otázku. A možná není to úplný precedens, ale vznikla podobná situace, k čemu došlo byl to pouze jeden výbor, který byl odpovědný za řešení dané otázky. Já si myslím, že v tomto případě je to pouze výbor LIBE, aspoň eh, co se týče mého právního šetření, tak náš výbor je odpovědným výborem a takto bychom to měli prosazovat. Vítáme Eh, že se na práci podílel i výbor pro zaměstnanost, nicméně nyní je to v našich rukou a bude to tedy náš výbor, který bude odesílat tento materiál na plenární zasedání, kde se o něm bude hlasovat. Eh, do hlasování zcela jistě musíme nabídnout dobrý výsledek v tom smyslu, a to je podle mého názoru důležité, Musíme se zamyslet nad tím, jaký signál chce Evropský parlament vyslat okolnímu světu. Ehm, měli bychom to zakomponovat do migračního balíčku. Ehm, rada nebyla tak příliš zaangažována, čili neměli bychom se skrývat eh, za pěkná slova, měli bychom být mnohem konstruktivnější, měli bychom dospět k dohodě a měli bychom mít velice koherentní politiku v oblasti migrace a co se týče jednotného povolení. Pokud chceme, aby Evropská unie byla skutečně mezinárodním aktérem, měla určitou důvěryhodnost, jak v rámci Evropské unie, tak v zahraničí, budeme spolupracovat s paní zpravodajkou v tomto smyslu a také doufáme, že dosáhneme schválení tohoto textu v rámci prvního čtení na plenárním zasedání. Děkuji, pouze bych měla vysvětlit postup. Nebudu nyní otevírat diskusy, nedám všem slovo, chtěla bych požádat koordinátory, také umožním zpravodaji za výbor pro zaměstnanost, což je výjimka, a potom dám slovo ještě naší eh, paní zpravodajce. Takže paní Sargentini za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Vše nejlepší do nového roku. Chtěla bych také poděkovat paní zpravodajce, paní Matě. Myslíme si, že ten návrh, že by se měli setkat stínoví zpravodové za líbe, to je velice dobrý nápad, ale také musíme zapomínat na to první čtení. je důležité, abychom si nejdříve vyjasnili otázky v rámci Evropského parlamentu, než budeme eh, prosazovat kompromis eh, s ostatními aktéry. Chceme vzít v potaz návrhy výboru pro zaměstnanost, ale víme, že tento výbor se poprvé setkává až koncem tohoto týdne, čili pokud většina v našem výboru řekne, že to bude výbor Libe, bude to v našich rukou, tak bych vás všechny žádala, abyste byli v úzkém kontaktu se svými kolegy z vašich politických skupin, kteří sedí ve výboru pro zaměstnanost. Bylo by možná dobré, nebo to je tedy naše preference, abychom to koordinovali. Jenom z praktického hlediska ta lhůta dvou měsíců běží od dnešního dne, anebo už eh, od té doby před Vánoci? Čili od kdy to počítáme, ty dva měsíce? Děkuji. Děkuji. Bylo mi řečeno, že paní Ernst bude hovořit za liberály, prosím. Für die GUE möchte ich folgendes sagen. Za GUE chci říct toto. Nás eh, vlastně, nám jde o to, abychom spolu s výborem pro zaměstnanost ještě jednou tento problém předložili. My totiž eh, jsme předložili pozici, která také v tomto výboru eh, tento výbor bude zajímat. Já si myslím, že eh, toto není jenom výhradně eh, téma pro výbor Libe, nicméně s tím výborem pro zaměstnanost je třeba opravdu už se spolupracovat my vlastně nemáme žádný precedenční případ, takže se můžeme nějakým způsobem dohodnout na tom, jak budeme postupovat dál. My navrhujeme, abychom toto provedli spolu s výborem pro zaměstnanost. Samozřejmě je třeba, aby se také v této otázce sešli a dohodli stínoví zpravodajové. Důležité je, aby všechny ty sporné otázky byly položeny na stůl. Musíme se zamyslet také nad eh, výsledkem hlasování eh, z poslední doby, eh, no a pak můžeme nějakým způsobem dospět k řešení. Ano, děkuji. A já jsem tady vlastně teď vlastně přehodila pořadí skupin, za co se omlouvám, takže já teď dám slovo panu Kirkopovi. Eh, ano, máte pravdu, říká pan Kirchhoff, a nicméně přesto vám přeji všechno nejlepší do nového roku. Já eh, de facto eh, musím souhlasit s tím, co řekly moje předřečnice a já si myslím, že je tady ještě další věc a sice to je časový faktor a to, že toto budí zájem také v jiných výborech Čili eh, já si myslím, že eh, by to ale mělo být spíše eh, ve výboru Libe a naše skupina určitě se bude snažit o to, aby co nejrychleji se dosáhlo nějakému pokroku. Toto je důležitá věc, proto je rychlost na místě. A já myslím, že bychom měli Eh, toto udržet v, libu, v libe a eh, udržet to pokud možno v našich intencích, aby se to příliš eh, nevzdálilo. Nyní pan Cerkas. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já ano, jsem tady za výbor pro zaměstnanost a v tomto výboru také eh, jsme rádi, že jsme se k tomu mohli eh, vyjádřit a my s tím máme dva problémy. Jsou to problémy tedy obsahové mm, k podstatě. Já to nemůžu tady, eh, pokud se procedurálních otázek týče, rozebírat, poněvadž je to příliš komplikované a e, rozhodně alespoň pro tuto chvíli bych se velice rád vyhnul jakýmkoliv sporům mezi oběma výborům. Čili k té podstatě tato směrnice stává z vlastně několika částí. Je tam definováno právo na práci, právo na e, sociální zabezpečení a také pro ty, kteří přicházejí do Evropské unie za prací. Eh, my tady máme také eh, princip eh, rovného přístupu ke všem, bez ohledu na to, odkud kdo, odkud který zájemce o práci přijde. A já myslím, že tuto rovnost, tento princip rovnosti je třeba dodržovat. Poněvadž pokud by někteří lidé byli vyloučeni z požívání evropských práv, pak bychom si situaci velice, velice zkomplikovali. Třeba eh, my máme pracovníky, eh, kteří se pohybují po celé evropské úrovni. A teď tady máme tu otázku eh, země původu. A teď, když k tomu přicházejí ještě další lidé, lidé z zemí mimo Evropskou unii, a tady by také tedy měla, měl se uplatnit ten princip země původu, tak tím se to nesmírně zkomplikuje. Výbor Libe je sice eh, výborem eh, hlavním v této otázce, ale přesto je třeba, aby se velice eh, pozorně zaměřil na otázku zaměstnanosti a v souvislosti s tím můj výbor je velice otevřený dialogu. Je to také otázka směrnice o rovném zacházení a tak dále. Čili eh, já myslím, že my to skutečně musíme mít, musíme mít tady tu, eh, v jednom textu tyto dvě směrnice. A já myslím, že pak eh, by neměl být problém získat většinu na, plená, na plénu. A prostě mm, bylo hlavně, abychom se vyhnuli zbytečným rozdílům tak bez ohledu na to, jakým způsobem bude probíhat spolupráce eh, se výborem pro zaměstnanost, důležité je, aby eh, toto bylo prohlásováno na plénu. A nyní já bych teď měla vyzvat eh, Evropskou komisi, zda chce se k tomu vyjádřit. Nevím, jestli to má smysl v tuto chvíli. Somebody is. <laughs> Uh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych především chtěl, chtěla poděkovat paní Matěje za odvedenou práci a my samozřejmě se budeme snažit eh, co nejvíce být nápomocní při hledání kompromisu. Já myslím, že v této chvíli těžko můžu něco dodat, poněvadž eh, tady jde hlavně o otázky procedurální zde v parlamentu takže možná, že kdyby se pustila do podstaty, tak by to bylo příliš brzy. Děkuji vám, paní Matěje. Nemám, co bych ještě dodala. Myslím si, že bude rozhodující je tento týden, až budeme mít zasedání se stínovými zpravodaj a potom zasedání s komisí. Dobře, byla tady jedna konkrétní otázka paní Argentiny, nevím, zda na to chcete odpovědět vy, anebo sekretariát. Od kdy se začíná počítat ta dvouměsíční lhůta? Já si myslím, že to je od toho 14. říká paní zpravodajka. Já si myslím, že to je od toho momentu, kdy se o tom hlasovalo na plenárním zasedání. Bylo mi řečeno, že to v zásadě běží od té chvíle, kdy rozhodne parlament. To znamená tedy od této chvíle. Ještě kolegyně, chcete něco říci? Chtěla jsem jenom něco navrhnout. Zítra máme zasedání koordinátorů a zdá se, že jsou zde další právní aspekty, které musíme probrat se službami parlamentu, takže bychom ho možná mohli počkat do zítra, až obdržíme všechny relevantní odpovědi k tomuto textu. Výborně, říká paní předsedkyně, tím tedy můžeme ukončit bod číslo 5 a dostáváme se k bodu číslo 6 což jsou minimální normy pro řízení členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany. A opět týká se to přepracovaného znění a zpravodajko je paní Guillaume. Dnes paní Guillaume bude představovat tuto zprávu. Tyto otázky jsou vysoce kontroverzní. Máme eh, několik zasedání se stínovými zpravodaji. Tento text byl tedy připraven a jak víme, přepracované znění je eh, se setkalo s velkou opozicí ze strany Rady. To je tedy hlavní důvod, proč Evropská komise bude nyní předkládat revidovanou verzi toho původního návrhu a za tímto účelem komise potřebuje vědět stanovisko Evropského parlamentu. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 20. ledna do poledne. Takže nyní bych v první řadě požádala paní zpravodajku a potom komisi. Paní Gio, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové, všem všechno nejlepší do nového roku. Chtěla bych jenom říci, že tady existují velké rozdíly mezi azylovými systémy po celé Evropě. Například, eh, když se podíváme na rozhodnutí v první instanci, tak eh, ta se velice liší, že 60%. Například, eh, když máte negativní rozhodnutí, tak ta se může eh, lišit od dvou až do třiceti dnů. Čili jak to, že máme tak odlišnou realitu? Jak to, že se situace tolik eh, liší? Například, když se podíváme o zrychlené eh, řešení nebo odvolací řízení, tak existují velké rozdíly. A to je neslučitelné se v rámci jednotného azylového systému, který chceme uplatnit v rámci celé Evropské unie. A Jde to také proti eh, nařízení z Dublinu, kdy chceme mít ekvivalentní systém, čili tato situace je všem dobře známa. Je tedy jasné, že musíme zlepšit harmonizaci, musíme zlepšit eh, jednotlivá opatření a vytvořit jednotný systém. Je tedy nutné, abychom měli eh, legislativní harmonizaci, legislativní spolupráci, čili nemůžeme udržovat jednotlivé rozdíly jednotlivých národních azylových systémů. Tato směrnice chce tedy zajistit eh, efektivní, spravedlivý azylový systém. Čili eh, vím, že je to velice složité. Především eh, se musíme podívat na procesní otázky. Co se týče krátkodobých eh, postupů. Chtěla bych eh, se obrátit na kolegy i na radu, abychom se podívali ještě na jinou situaci, která eh, je pro mě velice jasná. V podstatě máme špatné postupy, které jsou velice drahé pro členské státy, takže když se podíváme na celkové náklady spojené s takovými postupy, tak ty jsou nesmírně vysoké. Musíme tedy situaci zlepšit, musíme zlepšit tedy eh, řízení v rámci eh, první instance, která eh, se týká jednotlivých žadatelů. Musíme mít tzv. kompetentní úřady, které budou přijímat jasné, jasná rozhodnutí, nesmí docházet k jejich zneužívání a musíme také zlepšit motivaci pro negativní Eh, rozhodnutí. V případě odvolacích řízení musíme v každém případě snížit náklady eh, ze strany členských států, pokud eh, nechtějí poskytnout azyl určitým žadatelům. Co se týče návrhu komise, chce zlepšit především některé postupy a definice. Mimo jiné se to týká konsolidace tzv. odpovědných orgánů, kdy rozlišujeme mezi příslušnými a rozhodujícími orgány. Dále chtějí také posílit postupy na základě eh, rozhodování Evropského soudního dvoru, kdy eh, musíme zajistit například eh, pomoc zdarma, jednotlivým žadatelům také rovné podmínky a tak dále. Dále se musíme podívat na zranitelné žadatele o um, azyl, především v případě nezletilých. Dále se musíme podívat také na koncepci eh, evropských bezpečných zemí, třetích bezpečných zemích a tak dále. Musíme tedy eh, zajistit eh, takzvaná minimální práva a to, aby žadatelé nebyli nějak ohroženi. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali během posledního měsíce. Myslím si, že tato práce chce posílit eh, skutečnou koncepci, jednotové definice a eh, nemůžeme pouze handlovat určité principy. Musíme eh, vzít v potaz, že se jedná o lidské bytosti, které se nachází ve svízelné situaci. Do v této chvíli jsem dávala velký pozor a věnovala jsem pozornost vašim návrhům, abychom co možná nejlépe vedli naše vzájemná vyjednávání. Děkuji mnohokrát. Mám pouze dvě žádosti o slovo. Ne, tak je tady mnohem více lidí, takže první žádost paní Wikström a opět všechny žádám, aby se drželi dvou minut. Děkuji, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za veškeré úsilí, které vyvinula v případě této důležité práce. Nejsem stínová zpravodajka, nicméně eh, jsem zpravodajkou Dublinu 2. Eh, mám pocit, že tyto dva texty se vzájemně velice dobře doplňují a propojují. Vítám návrh komise, podobně eh, jako paní Guillaume je tam celá řada ambiciozních pozměňovacích návrhů. Také bych chtěla poukázat na skutečnost, že příští týden ve Štrasburku eh, bude řešena ústní otázka nákladů v případě azylových eh, řízení žadatelů azyl, čili eh, se těším na odpověď ze strany rady. Existují velké nerovnosti, co se týče postupů a tedy existují různé situace v jednotlivých členských státech. Eh, já si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament prosazoval dále naši důležitou práci ve všech těchto textech, protože máme společné datum rok 2012, to je náš termín, kdy musíme vyřešit tuto otázku a chtěla bych poděkovat eh, paní Guillaume za veškerou práci, kterou odvedla v této důležité oblasti. Děkuji paní Wikström, paní Flotr a potom a pan Trakilidis. Děkuji. Chtěla bych poděkovat velice vřele. Paní Guillaume, víme, že jsme se zabývali toto otázkou a velice dobře si uvědomíme eh, tu obtížnost dosažení koherentního, účinného, ochranného azylového systému v celé Evropské unii. Eh, čili podporuji návrhy Eh, přepracovaného znění komise. Musíme se zabývat ještě některými konkrétními body. Především je tady jeden bod, který je velice důležitý a to je takzvaný rozhodný orgán a kompetentní orgán. Dále je tady tak otázka eh, začlenění rodin, eh, rodinných členů. Žadatel o azyl musí být také informován v jazyce, kterému rozumí a nejenom tedy, že budeme předpokládat, že rozuměla veškerým informacím, dále je to eh, právní pomoc a také je tady otázka odvolacího řízení a otázka třetích zemí. Tyto poznámky mi přijmou vynikající. Dále Další věc, kde můžeme být asi přesnější, například co se týče eh, nevládních organizací, eh, kteří, které budou mít eh, možnost spolupracovat s těmito žadateli o azyl, nebude to tady pouze na rozhodnutí členského státu. Dále je to právní pomoc, která nebude hrazena ze strany žadatele o azyl. Dále je to otázka lékařských vyšetření a také je tady otázka diskuse, kterou musíme vést s radou. Myslím si, protože opravdu rada musí vyjádřit svou odpovědnost. My musíme opravdu trvat na tom, aby rada otevřela karty, i pokud jde o náklady a tak dále, protože paní Guillaume už o tom hovořila. Na jedné straně zde je v podstatě takové, samozřejmě, to, když dochází k jejich uvěznění nebo zadržení, stojí to ohromné peníze, to znamená, opravdu je s tím spojeno mnoho, mnoho nákladů, proto si myslím, že je v našem zájmu, abychom rádu v tomto ohledu přesvědčili. Děkujeme, pan Ternetopilis a poté pan Volmajer. Já bych rád poděkoval paní Guillaume za skvělou práci, především když si uvědomíme, jaké to představuje obtíže. Rád bych zúraznil její mm, snahu spolupracovat se svými zpravodají, ten návrh komise článek po článku, se všemi se sešla dokonce i na, teda individuálně. Rád bych podpořil její změny, já si myslím, že opravdu bychom měli dělat jasný rozdíl mezi rozhodujícím orgánem a příslušným orgánem. Myslím si, že tlumočníci rovněž musí eh, dodržovat určitý etický kodex, právní asistenti musí připravit procedurální dokumenty, dále je to zastupování v rámci osobního pohovoru a samozřejmě, že by to mělo být rozhodující orgán a ne žadatel, um, který nese to břemeno, důkazné břemeno, pokud jde o odmítnutí této žádosti. Dále je to účinná ochrana, s tím rovněž souhlasím. A ten článek, o kterém se hovoří jakožto mm, eh, bezpečných zemí v Evropě, to bychom měli vyškrtnout. A dále je to otázka první zemi azylu, kterou um, trochu eh, ona rovněž spochybnila, já to podporuji a rovněž eh, všechny ty body, které jsme měli společně s ostatními stínovými zpravodaj. Děkujeme za stručnost paní Holmajer a poté paní Herš jako poslední na mém seznamu. Já bych eh, začala eh, poděkováním za předložení zprávy a také za množství rozhovorů, které jsme na toto téma vedli ve věcné atmosféře. Téma azyl a téma migrace se nás eh, bude týkat ještě déle. Budeme se jimi zabývat v souvislosti s různými směrnicemi a také v souvislosti s různými regiony a zeměmi na této zemi, které nás ještě budou držet v napětí a stavět před eh, nové výzvy. Já vítám zejména to na zprávě paní Guillaume, že Eh, se zde zabývá a klade důraz na provdané nezletilé dívky. O tom jsme už eh, hovořili. Prostě vůbec by nemělo být možné, aby děti, které jsou v nuceném manželském svazku, neměly nárok na právní pomoc. To prostě nejde. Každý z nich by měl mít svého zákonného zástupce. Určitě aspoň zákonného zástupce. To by bylo pozitivní, to je třeba říci výslovně. Já vím, že tady někteří měli určité pochybnosti i vzhledem k návrhu komise. Například eh, já si nemyslím, že eh, zvyšují náklady eh, prostě určité typy řízení. Eh, já pokud si vzpomínám eh, na Řecko, tam byla před dvěma lety taková situace a tam šlo o velké náklady, protože tam bylo velké množství imigrantů a mnozí z nich tam nebyli kvůli asilu, ale prostě Ukázalo se, že jsou tam z mnohých jiných důvodů, které sice, ano, můžeme je lidsky chápat. V podstatě to bylo motivováno naději na lepší život. Můžete to prosím urychlit, říká paní předsedkyně. Eh, ano, eh, toto je vlastně první debata, kterou tady vůbec máme. A tedy mohla byste, prosím, dospět k nějakému závěru. No, to bohužel není možné. Já prostě chci tady hovořit aspoň dvě minuty. Já, já nevím, já myslím, že tady s tím ne, ne, nespěcháme. Předsedkyně, ale já chci, aby eh, každý měl svoji férovou příležitost. No. Ne, promiňte, já, já teď ne, ne, opravdu nedospěji k žádnému závěru. Protože toto skutečně není férové. Já v souvislosti eh, s tématem eh, právního zástupce zadarmo a také eh, k tématu žadatele, kteří nejsou plnoletí, tak k těmto tématům mám velké pochyby. Nevím, jestli je možné to skutečně tak urychlovat. A dále poněkud pochybuji o tom, že pokud se týče žadatelů, tady, se, tady je podmínka, aby byl z jiné než země EU. Existuje totiž Asnarův protokol a v tomto je napsáno, že pokud občan jedné země EU žádá o azyl eh, v jiném členském státě, tak to není možné, poněvadž eh, Eh, všechny státy Evropské unie eh, jsou v pořádku z hlediska lidských práv. Dále, pokud se týče otázky eh, rodinných příslušníků a otázky odmítnutí azylu a možnosti odmítnutí lékařské prohlídky. Pak je tady otázka obrácení důkazního břemene, kdy tedy po další době než 6 měsíců, tak stát má právě toto přeměno na sobě a já si myslím, že toto je problematické. A jinak pokud se týče eh, zničení eh, důkazních materiálů, by nemělo být důvodem urychlení eh, toho řízení. Já myslím, že to skutečně musíme ještě důkladně prodiskutovat. Zatím děkuji. Ano, děkuji. Já tady uznávám, že toto je důležité téma, a že je to naše první debata, ale e, zároveň tedy, e, pokud máme málo času, každý dostane dvě minuty, tak prostě není možné, aby někdo z toho mluvil e, pět minut, myslím, že to není správně. Pani Hirš? Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že s touto zprávou jsme udělali důležitý a šťastný první krok. Já bych chtěla poděkovat za spolupráci a určitě je třeba ještě leco prodiskutovat a také je možné podávat pozměňovací návrhy. Nicméně já si myslím, že dobrým signálem je to, že celý asilový balíček eh, více méně předkládáme současně. To znamená, že máme také srovnatelné definice a to znamená, že nebudeme mít do budoucna potíže s tím, že by nám nesadil definice. No a eh, pak také je tady otázka rady a prováděcí směrnice. Já si myslím, že v případě, kdy máme rychlé a uspořádané řízení, a já myslím, že to se navzájem nevylučuje, může být řízení kvalitní a zároveň rychlé, no tak to pomůže oběma stranám, jak té přijímající zemi, která bude mít jasno, tak také žadatelům o azyl, kteří nebudou muset kdesi čekat 3-4 roky, už se už splyne s prostředím, integruje se a nakonec zjistí, že to bylo zbytečné, poněvadž nedostal azyl. A jinak možná, že bychom měli ještě poněkud promyslet, nakolik eh, tam vznikají ještě náklady navíc, ale dlouhodobě je třeba, abychom se, eh, abychom se v podstatě soustředili na to, aby celé to řízení bylo co nejkvalitnější, co nejlepší. Já jsem tedy ráda, že probíhá tato debata, ale také myslím, že je velice důležité to, že pokud se hlásíme k tomu, že chceme udělat azyl, pak je třeba tak činit férově. A není možné, abychom eh, tento azyl eh, odpírali lidem, kteří skutečně si ho zaslouží. Takže mm, pokud to včas tady schválíme a vyšleme signál a radě, že skutečně chceme, aby v Evropě to bylo tak. Děkuji. Děkuji, paní Herš. A nyní bych dala slovo Evropské komisi. Mám tady paní G, snad to eh, říkám správně, a pan Kunš. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. A Nejprve dovolte, abych opravdu velice srdečně poděkovala Silvě Kijom zpravodajce za návrh zprávy. Myslím si, že opravdu velice dobře zhrnula všechny ty hlavní prvky a v podstatě hlavní toho ducha našeho návrhu Evropské komise. My jsme měli možnost na podzim se podívat společně na několik vysvětlení, které se dotýkají našeho, vývr, vý, našeho návrhu a zároveň bychom měli k dispozici i hodnocení stávající směrnice ze září, které rovněž podporuje tyto naše společné kroky. To znamená, aby došlo k určité koherenci, urychlení, efektivnosti, účinnosti celé procedury a samozřejmě jejího zkvalitnění. Proto jsem nesmírně ráda, že došlo k ocenění i z vaší strany, vašich zástupců, pokud jde opravdu o ty základní linie, které jsme zde navrhli a samozřejmě rovněž je to záležitost nákladů, tomu se budeme rovněž věnovat i na příští týden v rámci plenárky na základě ústního návrhu, ústní otázky, která byla pod, předložena. Jak už jste se o tom zmínili, my chceme vytvořit na to návrh, revidovaný návrh, který veme v potaz všechny ty obtíže, které jsou zásadní, které se dotýkají tohoto návrhu a chceme to předložit ještě před polským předsednictvím. Tyto obtíže na straně rady jsou reálné a právě z tohoto důvodu je velice důležité abychom měli k dispozici váš návrh Evropského parlamentu k této problematice. Myslím si, že tím, bychom, tím byste mohli být vlastně určitým vedoucím hráčem pro podporu našeho návrhu. Přesto bych ráda řekla, že jsme si poznamenali některé záležitosti, které se dotýkají návrhu paní zpravodajky. Ano, podporuje náš návrh Evropské komise v některých aspektech. Je pravda, nechci to nějak uh, schovávat, že zde vidíme určité problémy, například pokud jde o aznar protokol. My, my si myslíme, že je velice důležité, aby tato směrnice se dotýkala eh, zástupců nebo představitelů třetích, eh, třetích zemí na základě eh, článku 78 smlouvy. Zároveň jsme si poznamenali následující věc. Některé pozměňovací návrhy by chtěly posílit záruky, procesní záruky, ještě nad rámec um, jurisprudence, evropské jurisprudence, ať už se to dotýká soudu ve Štrasburku nebo v Lucemburku. Samozřejmě, že v tomto ohledu ještě tyto prvky můžeme společně prodiskutovat. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Tím se dostáváme opět k paní zpravodajce. Máte slovo. Děkuji. Děkuji a děkuji všem za příspěvky, poznámky. Všechno jsme stihli v čase který máme k dispozici, co je velice důležité. Ano, samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že komise mm, v těch šesti měsících mm, nám navrhne revidované, na, revidované připomínky k tomuto textu, ať už se dotýká o procedurální záležitosti nebo směrnici, která se dotýká přijímání a tak dále. Čili hlavním naším cílem je zjednodušení, zjednodušení, které se nám zdálo, teda těch postupů, které se nám zdály příliš obtížné a rovněž deblok, jakási deblokace toho, co se děje na radě. Já si myslím, že je velice jasné, já už jsem se o tom zmínila, zároveň to chci ještě zdůraznit, my bychom neměli ustoupit od převzetí našich odpovědností v tomto ohledu, měli bychom opravdu opravdu jakožto spolu um, zákonodárce převzít naši odpovědnost v rámci tohoto procesu. Je to ambiciozní záležitost, nesmíme se jaksi vzdát ještě před eh, tímto bojem, musíme posílit ochranu těch, kteří potřebují tuto ochranu. Zároveň pokud jde o ty nejistoty, finanční, procedurální ne, mm, nejasnosti, to samozřejmě musíme, na to musíme reagovat, protože členské státy zde mají určité, určité obavy. No, rok 2012 je ambiciozním cílem, to je pravda, ovšem osobně si myslím, že mm, bychom mohli dodržet tyto eh, lohuty. Ovšem nesmíme připravit nějaký, nějaký nedodělek nějaký text, který by, by byl nekvalitní, jenom protože bychom chtěli získat, dosáhnout nějakého eh, společného základu. Právě proto by Evropský parlament měl do toho jít s velice silným základem, tak aby ten výsledný text byl kvalitní. Děkuji, děkuji. A ráda bych připomněla kolegům, že pro tuto zprávu, jak už jsem se o tom zmínila, i lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. ledna v poledne. Tím se dostáváme k bodu číslo 7 na našem programu a to jsou minimální normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby ve státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany a obsah poskytnuté ochrany. Jde přepracované znění. Spravodajkou je pan Jean Lambert která zorganizovala druhé setkání se stínovými zpravodaji ve snaze nalézt kompromisy zároveň, aby mohla připravit ten orient, orientační hlasování, které by mělo proběhnout na konci ledna na našem jednání. Proto bych ráda poprosila paní zpravodajku o konkrétní informace. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům za schůzku, která proběhla v prosinci. O co jsme se snažili? Snažili jsme se podívat na mnoho pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, a to nejenom s ohledem na obsah samotné ochrany. Kolegové, kolegyně si pamatují jistě to, že tato směrnice se zabývá dvěma konkrétními body. Na jedné straně jsou to kvalifikační záležitosti, pokud jde o humanitární ochranu a zároveň otázka obsahu, čili co tato ochrana představuje pro členské státy. Čili toto jsou dvě části tohoto návrhu a hlavním bodem je to, že komise se snaží jaksi propojit tyto dvě oblasti, to znamená kvalifikace, pokud jde o, o uprchlíky na základě článku 9 Eh, ochrana těch, kteří jsou ohroženi, ohroženi pro následováním a poté je to článek 15, to znamená jakési doplňková, doplňková ochrana. My jsme se podívali na pozměňovací návrhy, které se dotýkají práv, ehm, jakým způsobem dělat rozdíl mezi těmito dvěma skupinami. Za chviličku se tomu budu věnovat podrobněji. Čili pokud eh, v rámci hm, takové velice kratičké diskuze, asi desetiminutové, když byly předloženy první návrhy, já už jsem tenkrát na tom prvním setkání řekla, že ty pozměňovací návrhy, nebo jak bych se chtěla zabývat těmito návrhy, je především podívat se na ty, které se dotýkají přepracovaného znění a zároveň velice pozorně přistupovat k těm, které by spadaly nad rámec té, tohoto přepracovaného znění tam, kde je, řekněme, já, už politická dohoda v rámci našeho výboru. Proto si myslím, že dnešní diskuze je nesmírně důležitá a proto zdůrazním za chviličku dva body v této oblasti. Hmm, dvě oblasti, ve kterých bychom mohli nalézt dohodu mezi politickými skupinami, to je článek 20.3, to znamená zranitelné skupiny, dále je to 67, 69, kompromis 2, pokud jde o mm, ochranu zájmu dítěte, to je rovněž pokryto článkem 25 a v úvodních ustanoveních s tím spojený. Dále jsou to integrační opatření, velice důležité, to je článek 34, úvodní ustanovení 39 a rovněž um, pozměňovací návrhy, které hovoří o tom, že je to povinnost členských států přijít s určitou nabídkou, mm, nesmíme to asi na nich vyžadovat, spíše se podívat na možnosti těch, kteří se těší humanitární ochraně, aby jsme mohli využít těchto možností, protože Evropský parlament už několikrát velice jasně hovořil o důležitosti integračních opatření a jejich zapojení do procesu, co možná nejdříve. Myslím, že bychom mohli nalézt i dohody v oblasti genderových otázek. Některé záležitosti pokrývají už tuto problematiku, některé pozměňovací návrhy, například 26, 27, které se rovněž zabývají těmito ustanoveními, úvodními ustanoveními. Další věc, na kterou jsme ještě neměli možnost se podívat podrobně na setkání se stínovými zpravodaji, jsou ty, které zazněly nebo které jsou pokryty v některých jiných opatřeních, eh, například i různých procedurách, postupech, o, které, o kterých hovoří paní Guillaume ve své zprávě a dále je to definice rodin, to je věc, o které jsme ještě se s ní novým zpravodajem nehovořili. Dále jsou zde předloženy pozměňovací návrhy 39 až 43 a mnoho dalších, které se zabývají konkrétně mm, nezletilými um, vdanými či ženatými osobami. Ráda bych řekla to, že zde nehovoříme o sjednocování rodin, my zde hovoříme, když hovoříme o členech rodin v tomto ohledu, tak to jsou ti, kteří jsou přítomní na daném teritoriu, na daném území, když se žádá o azyl nebo jinou formu humanitární ochrany, čili nejde o sjednocování rodin. Osobně když se podíváme na návrhy jiných pozměňovacích návrhů, eh, jiných výborů, samozřejmě, že tam padnou i jiné postoje. Já bych chtěla tyto definice zachovat co možná nejširší, mnoho příkladů, případů, které jsou spojeny s um, těmito osobami, tak těch případů je není mnoho. Ovšem, pokud to nebudeme jedn, um, řešit, tak se budeme mít mladé lidi v jakémsi limbu, protože prostě k ním budeme přistupovat jakožto k um, sezdaným osobám a ne jako k nezletilým osobám, čili to je záležitost, která vyvolává konkrétní obavy, určitě mnoho Výboru se tomu bude věnovat. Dále je to článek 7, to znamená až 46 až 52 jednotliví um, hráči, kteří se zabývají ochranou v tomto oblasti. To je věc, kterou já osobně samozřejmě považuji za něco, co je důležité, ovšem zatím to není zahrnuto do přepracovaného znění. To znamená, že my hovoříme, že to mohou být pouze státy, které mohou vystupovat v této roli, zatímco, zatímco v té první verzi se hovoří o mezinárodních orgánech, čili jaké mm, jiné orgány by mohly představovat efektivní mm, efektivní prvky v tomto ohledu. Já bych chtěla, aby to bylo velice jasně stanoveno. A dále je to ochrana v, v různých regionech, i zde v této oblasti si myslím, že bychom mohli nalézt mezi 50 roku a 54 určitý kompromis mezi těmito návrhy a poté zde ještě byla další věc, která není zatím v tom přepracovaném znění, ovšem pětka, trojka, 44-45 návrh eh, dvou kolegů, tam jsou určité konkrétní okolnosti, které by se měly objasnit. To znamená, že se věří, že někdo že v podstatě tyto osoby potřebují ochranu, když jsou na území členského státu Evropské unie, jak postupovat v těchto oblastech, to znamená těchto konkrétních okolností. A dále je to působnost, celková působnost, když ho, to znamená, zda hovoříme o všech těchto případech nebo pouze o příslušnících třetích zemí. To je 34 od paní Guillaume. Ráda bych, a myslím si, že bylo dobré pro celý náš výbor, abychom si vyslechli názory všech našich členů. Máme zde 106 pozměňovacích návrhů, já jsem se nezmínila o všech, protože vás nechci zdržovat, ovšem budete-li mít jakékoliv konkrétní otázky, můžeme se na ně podívat buď nyní, nebo mm, mimo naši schůzku. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Máme zde dvě žádosti o slovo. Nikdo se nechce vyjádřit. Čili tři žádosti o slovo. Paní Wikström jako první. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala paní Lambert za práci na této zprávě, jakož i za ten celkový holistický přístup k asilovému balíčku. Vítám návrh komise i tuto zprávu. Myslím si, že je důležité, abychom pokročili nejenom v této zprávě, ale i jiných zprávách. Ráda bych zúraznila několik pozměňovacích návrhů, o kterých paní Lambert nehovořila. Společně s kolegy jsem předložila návrhy, které se dotýkají práva dítěte v souladu s úmluvou OSN o právech dítěte a rovněž navrhuji to, aby členské státy poskytly i jazykovou přípravu, která by umožnila integraci těchto lidí, to znamená různé školicí programy o základních právech, základních hodnotách daného státu, principy demokracie, lidská práva, rovnost, práva jednotlivce, povinnosti jednotlivce, to znamená všech, kteří vstoupí na území našich členských států. Proto bych ráda obrátila vaši pozornost na, tento, na tyto návrhy, které jsou sice drobné, ovšem v rámci integrace těchto lidí mohou hrát důležitou roli. Děkujeme paní Romero López. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rovněž bych ráda poděkovala paní Lambert za úsilí, které věnovala této problematice, protože tato směrnice společně s tou předchozí směrnicí tvoří určitý balíček. Balíček, který zatím ještě nedosáhl konsenzu mezi jednotlivými skupinami. Je zde veliký rozdíl v rámci těchto postupů, pozic, proto bude asi obtížné dosáhnout dohody. Proč? Protože je to ambiciozní návrh. Návrh komise je ambiciozní, protože přepracování oblasti mezinárodní ochrany nebo těch všech těch materiálů, statut uprchlíka a tak dále, to je ambiciozní samo o sobě. Pozměňovací návrhy, které se mohou zdát triviálními, ten skutečný, ta skutečný zásadní věc, která nám zatím neumožnila dosáhnout konsenzu, je to je otázka co se děje s uprchlíky nebo vůbec určitou interpretací ženevské úmluvy o uprchlících. Já to je velice striktní, pokud jde o tuto definici. Já jsem byla na Maltě, mm, mm, na, v jednom z těchto uprchlických um, centrech a je tam asi 700 lidí, diktatury například dostala pouze jedna žena z Libie a jedna rodina z nějaké jiné země. 75% těchto lidí je ze Somálska. Museli ze Somálska uprchnout. Všem nejsou to političtí uprchlíci. To znamená, že možná nebudou začeni, pokud by se vrátili, ovšem unikli před válkou. Mm, rovněž to, byla, to byly, to rovněž tam byly Eh, lidé ze Sudánu. A pokud teda neposkytneme ochranu těmto lidem, tak si myslím, že jsme to nepochopili a nejednáme tím správným způsobem. Myslím si, že ma, malčtí představitelé by nám mohli poskytnout užitečné informace. Samozřejmě, že je to i problém s mm, pokud je o překračování hranic a tak dále. Pan Gutierrez tam byl, ovšem bychom se měli podívat na to, jak správně reagovat na tuto problematiku žadatelů o ASIL Ano, musí poskytnout eh, otisky prstů, to je pravda. A když eh, získají dostatek finančních prostředků, najednou, když se dostanou do destinace, tak je eh, odkloní na Maltu a to se mm, stává v mnoha případech. Jsou to ekonomičtí migranti, kteří řekně, nejsou to, nejsou to ti, kteří hledají práci někde v Ekvádoru, to přece, nebo v Bolívii, to je jiná situace, na to nesmíme zapomínat. Je to zásadní otázka, nejde o nějakou triviální věc. Co je v tomto ohledu nesmírně důležité, je uvědomit si nebo položit si otázku, co uděláme asi s těmi um, uprchlíky, kterých je asi 2,5 tisíce na Maltě, v Řecku, a co by mohly udělat eh, všechny členské státy eh, na poli politiky solidarity, která zatím není solidární? Děkujeme další kolegyně. Já eh, nechci strašit předsedkyně s tím, že bych hovořila tak dlouho. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice konstruktivní jednání, které proběhly. My určitě musíme ještě projednat několik dalších věcí. Já bych chtěla zmínit jednu z nich a to je otázka poskytnutí zdravotní ochrany, ochrany zdraví. My tady máme formulace, že i běžencům má být poskytnuta taková zdravotní péče, na jakou mají nárok také domácí občané, jenomže tady je skutečnost taková, že v jednotlivých členských zemích je situace natolik rozdílná, že e, používat tady pojem jako harmonizace je poněkud zavádějící. Možná, že by tady bylo lepší hovořit o nějakém minimálním standardu. A opakuju, že je to proto, že e, ty naše systémy, které máme v jednotlivých členských zemích, jsou naprosto odlišné, protože někde máme stoprocentní eh, stoprocentní eh, pojištění, stoprocentní krytí, včetně nějakých složitých eh, operací. A pak máme jiné země, kde se to uznává daleko méně, čili já si myslím, že tady bychom skutečně měli hovořit o nějaké minimální společné úrovni, čili minimální standard. Já souhlasím s Jill Lambertovou, pokud se týče definice rodiny. Eh, my sami v různých směrnicích máme různé eh, definice a to je problematické samozřejmě také pro úřady. Jestliže v každé směrnici je ta rodina podle kontextu definována různě, tak se s tím potom těžko může nějak pracovat. My opravdu potřebujeme jasné definice, které budou platit eh, obecně a ne nějaké prostě takovou to roztříštěnost, jakou máme. Nyní máme jednu definici v směrnice o rodinách, druhou definici zase ve směrnici uprchlíci a tak dále. Čili já si myslím, že to je skutečně tedy eh, problém. Eh, ochrana, ochrana je definována podle Ženevské konvence, ale také podle dalších našich legislativních nástrojů. No a to také je třeba nějakým způsobem dát dohromady. No a ještě tady poslední věta. Já děkuji španělské kolegyni za to intenzivní spolupráci a je pravda, že my pomáháme zvláště postiženým zemím, ať už je to tedy eh, prostřednictvím Frontexu nebo nějakými jinými administrativními opatřeními, tak, aby bylo možné rozumným způsobem, funkčním způsobem řešit tuto azylovou problematiku, aniž eh, by Eh, to bylo na nějakým eh, způsobem eh, způsobem, aby, se, aby to prostě postihovalo tam, kde to postihovat má, pomáhal tam, kde to pomáhat má. Uvádím tady příklad nyní imigrace z Turecka a to je organizovaná záležitost. Děkuji vám, paní Hirš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce my jsme eh, velice intenzivně projednávali jednotlivé funkce, jednotlivé oblasti, takže za to bych chtěla srdečně poděkovat. Já myslím, že velice důležité je to, abychom skloubili dvě různé formy statutu, eh, abychom měli nějaký společný ochranný statut. Zatím tedy máme Eh, uprchlický eh, status nebo subsidiární statut podle ženské konvence. A když se podíváme na tabulku, jak se to řeší v různých členských zemích, tak vidíme, že je tady opravdu obrovská rozmanitost eh, v tom, jak se kde uděluje subsidiární statut nebo statut uprchlíka. Takže například myslím, že má pro obě kategorie stejnou hodnotu umožnit přístup na pracovní trh a myslím, že má taky smysl plně umožnit zapojení do různých integračních opatření, jako jsou třeba i jazykové kurzy. A to prostě by mělo být pro všechny, bez ohledu na to, kdo odkud přišel a z jakých důvodů. My zde sice máme také ještě eh, důležité to, že eh, různé formy by měly v, určité, eh, v určitém konstant, kontextu zůstat zachovány, protože tím sítem někteří prostě mohou propadnout, někteří se zachytí. Čili otázka je, jak to udělat, ale stejně si myslím, že by obě tyto formy měly být zachovány. Já myslím, že teď je otázka, na co se více soustředit, na sociální pomoc nebo spíše na možnost uplatnění na pracovním trhu. Já si myslím, že nejlepší je umožnit co nejrychlejší vstup na trh práce a já myslím, že to vlastně pomůže, tomu pomůže také to, pokud eh, bude možnost eh, učit se jazyk, a to je daleko lepší, eh, snaží se těm lidem otvírat vstup do té společnosti, než je držet někde doma a kde tedy budou pouze přijímat sociální pomoc. A pak ještě bod, který je zmíněn v jednom pozměňovacím návrhu tady eh, ty pochybnosti, které tady zazněly, možnosti udělování azylu eh, lidem z jiných členských zemí Evropské unie. Já myslím, že de facto je eh, úkolem mimo jiné také parlamentu dohlížet na to, aby situace v oblasti lidských práv byla všude respektována všech členských zemích, takže by se to mělo stát opravdu jenom na země třetí. Dobře, tak to je všechno, říká paní předsedkyně. Takže ještě eh, ty kolegové, kteří se eh, kteří se tady předložili pozměňovací návrhy. Máme tady pozměňovací návrh 63 o eh, podávání a umožňování eh, státu uprchlíka na základě sexuální integrace. To je v různých členských zemích eh, eh, velice různým způsobem řešeno a dokonce existují velice extrémní příklady. Já tady nebudu jmenovat tedy zcela konkrétně, ale v některých členských zemích eh, jsou skutečně velice drastické testy toho, eh, tedy dokazování sexuální orientace. Tady se tedy eh, hovoří také, je tady návrh o tom, že je možné definovat sociální skupinu na sexuální or- orientace. A já bych se prostě chtěla na toto zeptat zeptat předkladatelů, tedy eh, jak je to myšleno. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh jsme vysvětlili během předešlého zasedání a jedná se o eh, první výměnu názoru s paní zpravodajkou Lambert. Doufáme, že v dalším semestru zajistíme skutečně pokrok v našem dialogu mezi oběma zákonodárci v rámci přípravy eh, této směrnice pod maďarským předsednictvím. Eh, v radě z technického hlediska eh, došlo k určitému postupu v této oblasti a doufáme, že v příštích týdnech nám to umožní, abychom spolu s Evropským parlamentem postoupili v daném trialogu a to nám umožní, abychom v rámci tohoto návrhu dosáhli toho celkem brzkého termínu. Děkuji a nyní paní zpravodajka Lambert, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat dvěma kolegům za jejich poznámky. Myslím si, že paní, poznámka paní López zdůrazňuje důležitost azylového balíčku. Jak má fungovat, že musí být konzistentní v rámci jednotlivých členských států a není to pouze otázka zda e, členské státy uplatňují židovskou umluvu. Například e, článek 50 e, směrnice se zabývá nejrůznějšími situacemi, o kterých jsme se zmínili, čili máme tyto dvě odlišné skupiny a já si myslím, že tyto otázky byly naprosto jasné, že něčí statut by měl vzniknout na základě jejich situace a ne, aby lidé byli uh, Eh, prostě dáni do určité eh, skupiny, tak jak se to bude hodit eh, členským státům. Aby byly nějak zaškatulkováni, že se musí jednotlivé případy skutečně vyšetřit. O tom je celá tato diskuse. Zcela jistě, co se týče celé řady otázek, které zazněly, ano, díváme se na otázku zdravotní péče, aby i zde bylo určité opatření, které bude pokrývat potřeby jednotlivců. Je to především otázka poskytování těchto služeb, ani to není tak otázka daného textu, je to spíše tedy problém interpretace jednotlivých členských států, že nechtějí poskytovat patřičnou Eh, zdravotní službu. Co se týče dětí, tak existuje dohoda mezi stínovými zpravodaji. Nyní řešíme, jak to nejlépe naformulovat, jednak eh, v bodech odůvodnění i v jednotlivých článcích. Myslím si, že to bude v obou oblastech, čili musíme se dohodnout na konkrétní formulaci na základě pozměňovacích návrhů. A nyní otázka pozměňovací návrhu 104, eh, který je bere v potaz integraci a jazyk Tady si myslíme, že také dosáhneme kompromisu a dohody. Budeme to také řešit s předkladateli pozměňovacích návrhů, abychom je informovali o tom, co se děje s jejich pozměňovacími návrhy. Dále otázka rodiny. Ano, myslím, že jsme nedosáhli obecné dohody, co se týče definice, ale existuje eh, určité porozumění, že musíme mít eh, dohodu v rámci opatření, eh, která jsou uplatňována v rámci asilového balíčku. V rámci té konkrétní otázky, která se týká pozměňovací návrhu 63, částečně ten text hovoří o problémech v země původu tam se hodnotí, zda ta daná sociální skupina je ohrožena či ne. Čili když máte někoho, kdo přichází z USA, tak byste nebyli považováni za ohroženou skupinu oproti někomu, kdo přichází například z Jamajky, čili tady to není úplně jasně povinné, že jste vždy uh, Eh, považováni za člena skupiny, která je ohrozená. Spíše se bere v potaz eh, situace ve vaší zemi původu, to se bude řešit v přepracované verzi a eh, je tady dán důraz na informace, které jsou k dispozici o zemi původu. To bude také důležité pro ohodnocení případu daného jednotlivce, čili to se týká toho článku 63 a možná se tady budou řešit ještě další dvě otázky, které budou řešit s předkladateli daných pozměňovacích návrhů. Co se týče harmonogramu, tak kdy o tom budeme hlasovat, možná by bylo užitečné, aby se výbor podíval na kompromisní pozměňovací návrhy na konci ledna, protože týden poté, to znamená první týden v únoru, bychom o tom měli hlasovat, pokud to tedy bude přijatelné pro ostatní členy našeho výboru. Vidím, že pokyvují, doufám, že to bude přijatelné i pro předsednictví. Nevím, nevím, říká paní předsedkyně. Pokud tedy nemá nikdo žádné námitky, tady sekretariát říká, že to bude eh, obtížné, ale budeme se řídit eh, vaším návrhem. Dobře, podíváme se tady na kompromisní pozměňovací návrhy koncem ledna eh, na lednovém zasedání a potom bychom měli hlasovat o tomto návrhu začátkem února. Dobře, a tím tedy uzavírám tento bod. Dostáváme se k bodu číslo 8. Jsme trochu předstihu, nicméně předpokládám, že lidé, kteří mají hovořit k tomuto bodu, už jsou přítomně nebo alespoň na cestě, takže pokud můžeme, tak bych požádala pana Busutila, pana navrhovatele, aby se ujal slova. Eh, jenom upozorňuji, že paní Gens potom převezme úlohu předsedkyně, protože budou muset eh, odejít na zasedání jiného výboru. Eh, tento bod se týká udělení absolutoria za rok 2009. Pan Busutil měl na starosti šest stanovisek za rozpočtový výbor. Prosím, pokud opouštíte tuto místnost, tak odcházejte potichu. Jsme zodpovědní za šest návrhů, který připravujeme pro výbor pro kontrolu rozpočtu. Týká se to pěti agentur, za které je náš výbor zodpovědný, je to Agentura pro lidská práva, dále Evropská monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Eurojust, Frontex, dále Evropská policejní akademie. Takže prosím, kdo chce hovořit soukromně, tak, tak učiňte. V předsálí pozvali jsme ředitele těchto agentur nebo jejich zástupce by se zúčastnili dnešního zasedání a nevím, kdo už dorazil, nicméně jsme pozvali pana Manalu Polose, který je ředitelem Evropské eh, agentury pro základní práva, dále pana Gence, pana Jar Heinze z Eurojustu, pana Šedra eh, ze Sepolu a potom pana Irga Leitonena, který je ředitelem Frontexu. Nyní bych eh, chtěla předat slovo eh, panu navrhovateli, panu Busutilovi, který připravil tyto materiály a následně bych eh, požádala o reakci ze strany komise a jednotlivých ředitelů agentur. Pane navrhovatel, Eh, měl připravit, nebo má připravit tyto návrhy na 31. ledna a 1. února, nicméně tento materiál má být eh, ukončen eh, k 3. únoru, což mě přijde velice těsné, ale asi nemáme jinou volbu a hlasovat o těchto materiálech máme 28. února. Pan Busutil, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Můj pracovní dokument, jak jste říkala, řeší otázku pěti agentur, které spadají do kompetence našeho výboru. A tyto eh, agentury také jednají s komisí, to znamená, že rozpočet eh, se týká oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Můj pracovní dokument vypadá velice jednoduše. Připravil jsem, nebo jsem ji Předložil jsem dvěma kolegům vždy relevantní úseky ze zprávy účetního dvora o jednotlivých agenturách. Dále jsem eh, vzal v úvahu odpovědi těchto agentur účetnímu dvoru a pak, eh, a to je rozsah mého pracovního dokumentu, jsem eh, napsal ještě dodatečné otázky jako určitý následný materiál, který se týká těchto odpovědí jednotlivých agentur. Čili nyní bych rád slyšel jednotlivé agentury a také komisi, aby odpověděli na tyto následné odpovědi, které jsem vypracoval následně. Co se týče členů, kteří ještě nečetli tento pracovní dokument, Možná by pro mě bylo lepší, abych zdůraznil některé relevantní výňatky zprávy účetního dvora, ale Chtěl bych, abyste mě vedla, abyste mi poradila, jak budeme postupovat, zda budeme brát v úvahu odpovědi z jednotlivých agentur, pak ale vzniká riziko, eh, že tady vznikne zmatek, protože nebudeme vědět, které agentury přesně odpovídají, a nebo bych možná měl vždy zopakovat eh, ty jednotlivé otázky těm jednotlivým agenturám, aby každá agentura mohla jednotlivě odpovědět. Takže paní předsedkyně, nechám se poradit. Velice ráda, myslím, že by bylo dobré to dělat jedno po druhém. Ještě nedorazil jeden zástupce. Pokud tedy podle vašeho pořadí budeme oslovat jednotlivé agentury, bylo by to tak v pořádku. Pokud vím, tak ještě nedorazil ředitel Cepolu a máte nějaké pořadí, kterému dáváte přednost, čili komise ještě nedorazila, Dobře, začneme tedy se Eurojustem. Zástupci komise již dorazili. Dáme jim čas, aby se usadili. Nasadili si sluchátka, prosím. Takže než se usadí zástupci komise, obrátím se na Eurojust. Co se týče jejich zprávy, Evropskému účetnímu dvoru se uvádí, že v letech 2007 a 2008 ve výročních zprávách eh, Účetní dvůr eh, poukazoval na vysoký počet volných pracovních míst, což bylo 33% v roce 2007 a 26% v roce 2008. A zdá se, že v roce 2009 nebyl připraven žádný plán náboru nových pracovníků. Můj dotaz eh, na Eurojust tedy zní, proč máte problém Eh, při náboru pracovníků a když máte nedostatek eh, pracovníků, máte pocit, eh, že i s tímto nedostatkem pracovníků jste schopni plně naplňovat své úkoly. S, co se týče výběru pracovníků, chtěl bych také vědět, co se stalo se smlouvami, které byly uzavřeny v rámci uh, určitých eh, nesrovnalostí nebo ne, eh, postupů, které nebyly úplně podle litery zákona. Mě by tedy zajímalo, co se stalo s těmito smlouvami, které eh, byly takto uzavřeny a nebylo vše tedy podle pravidel. Mám otázku od paní Kalere. Také se chcete zeptat na Eurojust? Ne. Dobře, takže hned se obrátíme na zástupce Eurojustu, což je pan Hanse Jarajse, který je výkonným ředitelem Eurojustu. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Dámy a pánové, pokusím se stručně zodpovědět na tyto otázky. Otázka zněla, proč máme problémy s náborem pracovníků. Pracujeme eh, na vysoce konkurenční, eh, ve vysoce konkurenčním eh, prostředí v Hágu a máme tam k dispozici eh, pouze určitý počet eh, pracovníků na omezenou eh, dobu a naopak máme pracovníky na s trvalými pracovními začleněními, čili tím vzniká určitý problém. Vzniká tam určitý problém s naším strategickým plánováním lidských zdrojů, nicméně mám pocit, že se nám již podařilo tento problém překonat. Dále další možné vysvětlení eh, je, že jsme zjistili, při náboru pracovníků musíme zlepšit eh, určité plánování. Eh, musíme pracovat paralelně na, na různých frontách. To jsme také vzali v úvahu. Další otázka plán náboru zda byl implementován. Odpověď zní ano, od roku 2010 máme eh, takovýto plán a také se ptáte na poslední čísla, co se týče náboru pracovníků v roce 2009. Jsme měli 128 eh, pracovníků a 141 eh, míst jsme naplnili. To je vysoká míra. V roce 2010 máme 100 82 eh, míst, z toho 163 míst je naplněných a budeme mít 22 volných míst, čili máme 50% snížení. Otázka zní, zda Eurojust si myslí, že je schopen naplnit své úkoly. Ano, myslíme si, že tomu tak je. Pochopitelně se snažíme zvýšit a zlepšit naši výkonnost, zlepšit interní postupy. Další dotaz zněl, co se stalo eh, s smlouvami, které byly uzavřeny eh, ne podle pravidel. Já si myslím, že z právního hlediska se nemůže nic stát, protože tyto eh, smlouvy byly uzavřeny, pracovníci již prošli tím obdobím zkušebním, takže nyní pracují naplno v této oblasti nevidíme žádné problémy a nechceme eh, řešit eh, žádné otázky. Pane zpravodaj, jste uspokojen toto odpovědí? Je ne, úplně mě neuspokojila ta poslední poznámka, protože Eurojust má pracovníky, kteří byli eh, takto Eh, najatě a mají pocit, eh, že, mají, eh, že nemají možnost napravit tu danou situaci. Pochopitelně ostatní členové výboru, pokud máte dotaz na jednotlivé agentury, tak si myslím, že byste měli mít možnost vstoupit do diskuse. Nyní bych se tedy rád vrátil ke komisi. V roce 2009 míra Naplnění rozpočtu bylo 97,7%, což se zvyšilo oproti roku 2008 a míra naplnění pladeb byla 89,6%, což je také zvýšení oproti roku 2008. Nicméně eh, míra zrušení byla celkem vysoká, bylo to 8,5 Můj dotaz na komisi je následující. Jaké eh, ty jednotlivé fondy, jednotlivé programy, které spadají do vaší oblasti v roce 2009, eh, Zda byste nám mohli říci více o návratnosti těchto fondů a také, zda byste nám mohli říct více o fondu o navracení a o externích hranicích. Eh, Také komise nám dlouho slibuje, že se vyjádří k systému SIS 2. Mě by zajímalo, jakým způsobem jste vyčlenili fondy eh, do SIS 2, jak jste investovali v roce 2009 a co se týče zrušených eh, pladeb, tak mě by zajímalo, proč ta míra zrušených pladeb byla tak vysoká v roce 2009 a jaká rozpočtová linka eh, to zapracovala. To jsou otázky, které jste dostali písemnou formou a doufám, že tedy budete mít možnost na ně odpovědět. Děkuji. Předtím, než předám slovo komisi, tak eh, požádám kolegyni, aby převzala moji funkci. Doufám, že komise je již pohodlně usazená, protože vás čekají záludné otázky. Eh, pan Kláse, vy se chcete na něco zeptat ještě předtím, než promluví komise, nebo jak to, o co žádáte? Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, bude pan Gosotil hovořit ještě o dalším Ano, my budeme nyní pokračovat postupně. Takže teď má slovo komise. Děkuji vám. Jsem Stefaní Carion z příslušného direktorátu z DG Spravedlnost a DG Vnitro. Vzhledem k položeným otázkám. Tak za prvé dovolte malé prohlášení. My na základě zprávy účetního dvora můžeme říci, že jsme poměrně spokojeni, poněvadž jsme zde nalezli žádnou eh, význam, žádný významný problém. A pokud se týče vašich otázek, tak ty se částečně týkají míry plnění. Já tedy nevím, jestli vás nyní zajímají úplně přesné detaily o úrovních eh, závazků a přidělených prostředků, ale mohu vám to říci eh, přibližně. Pokud se týče fondu se společným, se sdíleným řízením, což je největší část našich výdajů, tak eh, tady se pohybujeme mezi 98, 99 eh, až 100 procenty tedy plnění závazků a plnění plateb. Čili prakticky to plnění je téměř plné. u těch fondů se stíleným řízením, a to se také týče u toho, toho fondu pro návraty a vnější hranice. To znamená, že nám se podařilo dohnat to spoždění z roku 2008. Pokud se týče hodnocení v poločase, tak očekáváme, že budeme mít eh, výsledky předložené v prvním pololetí 11, čili to mm, vlastně teď dostaneme a během eh, prvního pololetí se tím budeme zabývat. Otázky XIS 2, tady míra plnění. Tak pokud se týče závazků a plateb, v, tak v obou případech tady máme plnění kolem 72 či 73 což reflektuje to, že jsme měli určité technické problémy se systémem SIS-2 v roce 2009. My jsme, o tom, my jsme toto popsali také ve výroční zprávě za rok 2009 a důsledkem právě toho, co se stalo, bylo zdržení některých plateb. A pokud se týče těch zrušených plateb, to je 8,5%, jak jste řekl, tak to se týká je to vlastně celkem 44 milionů eur. Velká část z toho jsou velké systémy s výpočetní technikou, čili opět to souvisí s tím SIS-2, s těmi problémy, které jsme měli s implementací SIS-2. Pak tady máme část, která se týká agentur. To je téměř 22 milionů celkem, z toho 10 milionů Frontex, 4,5 FA. E a 1,7 e, milionů CEPOL, čili celkem 22 milionů bylo zrušeno na platbách pro agentury. A pak se máme ještě menší problémy tam, kde něco nefungovalo, jak se očekávalo, e, zejména se týká přímého řízení a zejména prevence kriminality. A to je všechno. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Pokud ne, tak e, se ještě připomeňte. Ano, děkuji. Ještě prosím k tomu problému těch škrtnutých plateb. E, kolik byla celkem ta částka, těch 8,5%, kolik, že to je v penězích, v eurech? A ještě bych se chtěl také zeptat, jak velké procento Sepolu, tam jste vlastně škrtli těch 7 milionů, čili kolik je to procentuálně? Malý moment, já to hned spočítám, zní odpověď. Then we should wait one minute. No please wait a minute, we are still waiting for the... Eh, jestli můžeme ještě chvíli eh, počkat, eh, než si komise spočítá procenta. Dáme jim tedy více času a možná bychom se teď zabývali další agenturu a potom se vrátíme tady k těm číslům. Nebo počkáme na odpověď komise? It was a difficult question, I think. No, ta otázka byla asi poněkud obtížná. Eh, ne, ne, není to zase tak obtížné. Já jsem chtěla tady opravdu najít a dospět k přesnému číslu. Eh, zrušené platby, eh, ty se týkaly nejenom roku 2009, ale také roku 2008, teda přislíbených prostředků z toho roku. Čili já to musím spočítat. Ano, dobře. Eh, eh, paní předsedkyně, mohl bych ještě požádat eh, komisi, ale také zastoupené agentury, jestli by nám mohli na otázky, které jsme předložili písemně, také odpovědět písemně, protože by bylo dobré, kdyby to měli kolegové prostě k dispozici. A také pokud se týče našich časových omezení, já asi tady teď nebudu schopný probrat úplně všechno a nerád bych eh, prostě, aby něco zapadlo. No, pokud se týče dalších agentur, tak to je eh, to eh, centru, Evropské centrum pro sledování drog a drogových závislostí. To je vlastně převod z předchozího období. Tady je nějakých 339 tisíc eur z z roku 2009 byly převedeny do dalšího období a to je 26 eh, plánovaných výdajů, čili mě eh, by zajímalo, eh, jak tedy agentura pokročila dál, tak aby efektivně využívala svoje prostředky, které má v rozpočtu. A také bych se tohoto střediska také zeptal, Eh, vzhledem k tomu, že došly zpět, vrátí se určité prostředky eh, z eh, vedoucího orgánu, řídícího orgánu pro překlady. Čili mě by zajímalo, jestli tedy tato středisko může Eh, nám podat zprávu o nějakých nových opatřeních, které mají vyjasnit situaci. Dobře, děkuji. Eh, ještě by se zeptala, zda má někdo další z poslanců dotazy, než dám slovo agenturám. Nejsou další dotazy. Takže prosím pana Goce, eh, pana ředitele MCDDA, aby odpověděl. Děkuji vám, paní předsedkyně tak pokud se týče těch toho převodu prostředků z administrativního rozpočtu, to bylo 339 tisíc, eh, což je pouze 2% našeho roz... Pardon, jsou to skutečně 2% celkového rozpočtu, nikoli 26. A v rámci těch 339% máme 26%, což je eh, výhradně na administrativní účely. A těch zbývající 74% eh, se týkalo stěhování. No a tady jsme bohužel eh, se museli nějakým způsobem vyrovnat s tím, že naši pronajímatele budov několikrát odložili termín, což tedy byla, byl úřad pro zprávu portugalských přístavů. Takže eh, my jsme tady museli dále nějakým způsobem upřesňovat instrukce pro naše eh, lidi, kteří se zabývají zejména sledováním rozpočtu a účetním, aby bylo lépe analyzováno eh, právě tady tyto předávání, eh, tady to, pardon, tyto převody, převody prostředků do eh, příštího období. Tady budeme mít také eh, opatření, která zlepšují plánování v této oblasti. Pokud se týče dalšího bodu, a ten se týká interní příjmu. to jsou tedy peníze, které nám se vrátily z střediska pro překlady. Eh, bylo to prostě tím, že eh, skutečná cena byla levnější, než se předpokládalo a než bylo původně specifikováno. Eh, to jsou prostředky, které považujeme za interní příjem podle článku 19e e finančního nařízení, kde se hovoří o Eh, navrácení prostředků a částech, které byly nesprávně vyplaceny. Tady existuje určitá interpretace eh, této problematiky, které se hovoří o tom, že se to týká prostředků o nesprávnosti jejichž vyplacení eh, se informace objevila až později. No a to je právě ten případ, poněvadž nakonec se ty překlady projevily jako levnější a to se týká nejenom naší agentury, ale také jiných agentů. Čili možná by bylo dobré pokud je to považováno za problém, eh, o čemž nejsme přesvědčeni, aby se to eh, řešilo horizontálně. Já si dovedu představit, že komise se touto problematikou bude zabývat v souvislosti s nastávající eh, revizí finančního rámce pro financování agentur. Takže k tomu tolik a pokud máte další otázky, tak samozřejmě rád odpovím. Děkuji vám Další otázky? Mohla by nám komise sdělit, zda e, sdílí e, názor agentu nebo ne? Prosím, komise, máte slovo? Ano, to je otázka, e, která na nás přišla už ze strany více agentur. Mohu říci, že stanovisko komise, které je poměrně čerstvé, je takové, že účetní dvůr má pravdu a my tedy toto budeme řešit s EMCDDA, tak aby ta klasifikace byla příště správnější. Ta klasifikace by měla být eh, různé příjmy pod kapitola ostatní příjmy. Dobře, děkuji. Pokud stačí tato odpověď, můžeme přejít k další agentuře. Pan Busutil, ano, děkuji. Chtěl bych přejít k agentuře Frontex. A opět jsou to otázky převodu prostředků z rozpočtu 2009. Ptám se, proč těch převodů bylo tolik a proč tolik zrušených plateb bylo jaký to mělo vliv na agenturu, jak agentura eh, zlepšila své fungování od té doby, co k tomu došlo, jaká opatření byla přijata a zda se tato opatření už uplatňují a zda to tedy se projeví eh, v přeskumu, který se chystá, pokud se týče Frontexu. Tak eh, ještě někdo má otázky na Frontex? Prosím. Ano, já bych navázal na tyto otázky, které právě zazněly a zeptala bych se, zda vzhledem eh, k převodům hm, prostředků z jednoho roku na druhý, eh, jestli je tedy názor, že tyto peníze je možné využít a dále, Eh, existují dosud eh, neobsazená místa a ptám se, zda i v tomto stavu Frontex je schopen plnit eh, své úkoly. Dobře, další otázka. Zajímalo by mě, v které oblasti činnosti Frontexu se objevila největší podíl těch pří Eh, převodu do příštího roku? A dále, myslíte si, že Frontex má příliš velký rozpočet, že, že agentura není schopná ho využít? Dobře, děkuji. Další otázka, paní Majer? Bez mikrofonu. Mám opačnou otázku. Eh, Frontex eh, musel eh, zasahovat v Řecku a to bylo skutečně eh, velká zátěž. Zajímalo mě, eh, nakolik se od letošního roku, od toho nasazení v Řecku, nakolik tedy vzrostly požadavky na personál, nebo zda tedy budou nějaké nové požadavky v souvislosti s tím, co se děje že tedy to, to úsilí na řecko-turecké hranici je daleko vyšší, než se původně očekávalo. Dobře, dáme slovo panu Leitinenovi z Frontexu. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, a přeji všem dobré odpoledne. Ano, skutečně. Eh, ten velký objem převodů a e, zrušených plateb, e, to je víceméně trvalá výzva pro finanční řízení této agentury. Má to už svoji historii. A myslím, že už je to vlastně po páté v řadě, kdy řešíme toto téma. Já bych e, velice rád vám dal na tyto odpovědi Eh, přesné otázky později a místo toho bych se teď eh, soustředil na otázky další. Eh, pokud se týče těch převodů, kterých části rozpočtu se týká nejvíce, tak já bych řekl, že je to především společné operace námořní, za druhé školení a za třetí výpočetní technika a projekty a programy v této oblasti. To je v podstatě víceméně typická situace eh, u agentury, která teprve vzniká. Či to jsou ta, ty tři oblasti, kde dochází k největšímu počtu převodů. Eh, myslím si, že to není nic nového. Už jsem o tom hovořil loni, když eh, bychom vlastně se eh, eh, na to podívali tak, že my vlastně plánujeme s roční periodou. Eh, když se podíváme na rok 2009, tak my dostáváme vlastně konečná čísla téměř s ročním spožděním. My jsme závazky měly plněné zhruba na 91%, což je podobně jako v roce 2008 a v případě plateb je to 80 Čili ta čísla jsou výrazně lepší, když to bereme eh, v tom ročním pohledu. Nicméně musím říct, že stále ještě nedosahujeme cílů, které jsme si stanovili. Je třeba mít na paměti, že my se pohybujeme v oblasti, kde může docházet k dramatickým a rychlým změnám situace, jak jsme viděli v nedávné době, i když teď hovoříme o plnění rozpočtu za rok 2009, když se podíváme na tento rok, došlo k velkým změnám a sice, že naše úsilí se muselo přesunout velice hodně z námořní činnosti na eh, pozemní činnost a eh, velice se soustředujeme na řecko-tureckou hranici. A my eh, si musíme říci, že ta námořní ostraha je daleko náročnější, poněvadž je tam, mm, jsou tam plavidla, helikoptery a další, e, e, vy, e, další tedy vybavení, zatímco pokud se týče těch pozemních hranic, tak tam používáme termokamery, psy a tak dále. My činnost máme de facto plánovat v té roční periodě, to znamená s ročním předstihem. Navíc máme zde kooperaci 27 zemí, kde se analyzují rizika, jež třeba nejsou zcela předem známa. A týká se to nejenom Evropské 27, ale také asociovaných zemí. Pokud se týče druhé otázky, úrovně rozpočtu, já myslím, že bychom eh, toto neměli brát separátně. Musíme uvažovat v celém trojuhelníku. Jsou tady na jedné straně finanční zdroje, dále lidské zdroje agentury, což je velice důležitý faktor, a za třetí, třetím vrcholem tohoto trojuhelníka je ochota členských zemí ke spolupráci, poněvadž toto je celé o dobrovolné spolupráce de facto. My nemáme nějaké prostředky, jak bychom eh, mohli donucovat státy ke spolupráci. Čili je to komplexní problematika. Já bych neřekl, že náš rozpočet je zbytečně velký. Naopak eh, myslím, že pořád je ještě prostor, jak eh, tento rozpočet posílit, zejména v letošním roce a v letech příštích. pokud se týče eh, nejkritičtější oblasti zdrojové, tak to jsou zdroje lidské. My máme také administrativní a provozní eh, výdaje. My jsme měli 35 eh, loni, to byly administrativní výdaje, 65 provozní. Poslední rok byl poněkud příznivější, což ovšem není indikací eh, operační intenzity. Eh, většina našich zaměstnanců pracuje právě na těch provozních záležitostech. To je třeba nezapomínat. Třetí otázka se týkala eh, nárůstu nových činností, ačkoliv to de facto nesouvisí s plněním rozpočtu za rok 2009. Pravda je, že veškerá činnost, veškeré úsilí od eh, poloviny října z loňského roku a stále eh, se soustředujeme hlavně na ten eh, rychlý zásah v Řecku. V roce 2010 my jsme se potýkali s určitými eh, problémy fakturace a financování, poněvadž jsme se museli právě soustředovat na náhlou situaci v Řecku. My jsme to zvládli tím, že jsme přemístili, eh, převelili své pracovníky, takže došlo k výraznému nárůstu eh, operativních misí a to může Eh, také mít určité dopady později, eh, tedy v okamžiku, kdy tato operace bude ukončena, což bude možná brzy. Pokud se týče analýzy rizik, tak ta jistě sehrává velmi důležitou roli a také nám do plnění rozpočtu vnáší určitou nejistotu i do plánování rozpočtu samozřejmě. Také jsme závislí na eh, počasí, dá se říci, to skutečně může být někdy dominantním faktorem. Protože ta ochrana hranic eh, de facto najednou eh, to má vliv na eh, rozpočet má nějakých, já nevím, 8 tisíc euro denně a to se může pohybovat a měnit velice rychle. Jinak eh, bychom řekli, že závěry účetního dvora jsou velice fundované, jsou tam prostě fakta, nevidíme tam nějaké skryté úsilí o nic. Takže jsou tady eh, narady o tom, jak by tady spravit, jak tedy opravit eh, systém finančního řízení, a tak dále. Čili to prostě je všechno namířeno k tomu, abychom dosahovali lépe cílu. Trend je tedy závěrem, bych řekl, pozitivní, nicméně eh, pořád ještě ne zcela plníme ty cíle, které jsme si sami stanovili. Děkuji. Question? Děkujeme. Ještě nějaké další doplňkové otázky? Ano. Pan Leiten, na vás mám ještě jednu záležitost, která je spojena se dvěma konkrétními věcmi. První je čtrnáctka v našem pracovním dokumentu. Evropský účetní dvůr hovoří o těch 25 milionech eur, závazky pro titul 3, to znamená hlavu 3, pro 2009 3,4 miliony eur se dotýkalo nějakých operací, které už vypršely, čili pokud jsem to správně pochopil, to znamená finanční prostředky pro byly vyčleněny pro ty operace, které už neexistovaly, agentura o tom věděla. Proto bych požadoval vysvětlení v tomto ohledu. A druhá, poslední záležitost k Frontexu, konkrétní informace ohledně sedmnáctky. Říká se zde účetním dvorem, že více než 28 milionů eur v roce 2009 bylo vyplaceno na základě unilaterálních rozhodnutí, které podepsala tato agentura. Pochopili jsem to správně, Účetní dvůr to nepovažuje za něco, co by bylo v souladu s běžným nařízením. Proto bych požadoval o objasnění ze strany agentury, především ohledně této nové právní formy dohody, o které agentura tvrdí, že tam funguje, to znamená, že právě tímto způsobem jsou tyto granty poskytovány. Předtím, než požádáme odpověď, říká paní předsedající, myslím, že jsou zde ještě otázky ze strany Francisky Keller a paní Matěj. Není, není to nová otázka, je to spíše, pokud jde o nábor zaměstnanců, Ptala jsem se, zda si myslíte, že tyto úkoly Frontextu můžete pokrýt účinně stávajícími zaměstnanci, protože poprvé, když došlo k takové operaci rychlého zásahu v Řecku. Můžeme říci, že Frontex v podstatě je jaksi nasycen, nebo v té pozici nasycení, proto se chci zeptat, zda máte dostatek zaměstnanců pro to, abyste byli schopni zvládat tento typ aktivit. Paní Mačie, prosím. Vážená paní předsedající, já mm, bych se zeptala ředitele Frontexu, jak si myslíte, že by mohl zlepšit koordinaci s ostatními členskými státy, které rovněž jak si zvýšily, nebo aby došlo k zlepšení využívání rozpočtu a které by měly být dopad poté i na operace přímo v terénu. Děkujeme. Další dotazy na vás, pane řediteli. Poprosíme nejprve vás a poté komisi. Ano, děkuji. Děkuji a odpověděl bych rovnou na tyto dotazy. Pokud jde ta 14, bod 14a, to znamená plus 3 miliony eur, které by mohly být um, ušetřeny. Proč tomu tak nebylo? Protože tam nebyl dostatek odvahy v tom okamžiku, kdy k tomu mohlo dojít. Byly tam určité otázky na konci fiskálního roku. My jsme si nebyli úplně jistí, jak postupovat v loňském roce ta situace již byla mnohem lepší v tomto ohledu, čili mm, v tom konkrétním mm, okamžiku, kdy jste se ptali, tak v podstatě to bylo opravdu z toho důvodu, že tam nebyla ta dostatečná odvaha. Pokud jde o unilaterální rozhodnutí mm, o to poskytování těch finančních prostředků, tam je určitá historie, kdy, jak víme, finanční nařízení bylo změněno před určitou dobu a my jsme měli možnost, nebo alespoň tak jsme to interpretovali, že ty granty mohou být poskytnuty pouze na, no, na základě právě unilaterálního rozhodnutí orgánu, který poskytuje grant. V tomto ohledu jsme vzali v potaz následující věc. Um, jednak eh, policejní orgány nebo, nebo pobřežní hlídky nebo eh, pohraniční stráž. Tyto orgány v podstatě mají právo jednat a um, samozřejmě, že tam je jiná odpovědnost než u orgánů sou, ze soukromého sektoru, těch, který, které dostávají granty od EU. Evropský účetní dvůr správně poukázal na tuto problematiku tom dalším auditu, který proběhl, postupovali velice přísně a my jsme byli rovněž přísní, pokud jde o změnu těchto věcí, protože ta interpretace, kterou my jsme, se kterou my jsme přišli u finančního nařízení, to nebyla stejná interpretace, k jaké dospěl Evropský účetní dvůr. Čili my jsme chtěli právě, aby došlo k řádnému uplatňování tohoto nařízení a právě proto jsme okamžitě změnili naše interní postupy. Čili byl to pouze takový omezený časový úsek, když jsme spoléhali na naše vlastní vysvětlení tohoto finančního nařízení. A v tom období už jsme začali hovořit o těch grantech eh, založených na jednost, nebo když jsme vlastně umožnili ty granty na základě jedno unilaterálního rozhodnutí. Paní Keller, já se omlouvám, že jsem si nepoznamenala tu vaši první otázku ohledně dostatečného počtu zaměstnanců. Já osobně si myslím, že neexistuje Evropská agentura či instituce, která by řekla, že má dostatek zaměstnanců. My chápeme tu situaci. Ovšem, pokud jde o ty rozpočtové prostředky, Ovšem rozhodnutí, ke kterým jsme dospěli, nebo ke kterým dospěl Frontex, mohu říci, že naše stávající potřeby pro letošní rok a pro následující léta bylo 26 nových postů. To je něco, co bychom mohli v současné době spíše považovat za nereálnou představu. Ovšem i jak vidíte, máme nedostatek zaměstnanců, musíme udělat určité kompromisy, pokud jde o kvantitu, ale i kvalitu, a i objem operací, kterým se věnujeme. Snažíme se udělat maximum, udělali jsme mnoho priorit, mnohým, nebo udělali jsme určité priority v našich aktivitách, No všem nemůžeme, ne, nebo nejsme schopni garantovat to, aby ten plánovaný rychlý růst byl dodržen. nesmíme zapomínat na tyto fakta, na tyto okolnosti. To je bohužel právě to problematické místo na naší straně. Otázka poslední, jak zlepšit tuto situaci, my už po dobu delší než dva roky jsme měli takový sice trošku kostrbatý, ale velice systematický systém s členskými státy, s, se zeměmi, které jsou akreditovány v rámci Schengenu, ať už jde o plánování nebo různé administrativní záležitosti. Jsou to takzvané roční jednání, které pravidelně probíhají. My se ptáme na připravenost členských států, na jejich um, očekávání, my jim poskytujeme určité termíny, určité lhůty, určité příklady toho, v jakých aktivit se budou zúčastňovat v následujícím roce. Pokud je o přesnost rozpočtu a ty přetrvávající problémy s tím, že ty rozpočty jsou jaksi přehnané, my jsme se podívali na REM dokumenty, to znamená, je to určitý seznam všech zařízení, které jsem potřebovali jejich ceny, ať už je to pro letecké aktivity, námořní aktivity, pohraniční aktivity, čili to je takový seznam určitého plánování, například kolik nás bude stát eh, hlídka mm, na, řekněme, na moři, nebo, pokud ná, nebo kolik nás bude stát helikoptéra o dvou a tak dále. Čili potřebujeme ale zároveň mít určitá jasná pravidla pro členské státy, pro agenturu v tomto ohledu. A máme všechny důvody domnívat se, že jsme přesnější právě díky těmto dokumentům a informacím při plánování našich aktivit. I vykazování bylo usměrněno, zjednodušeno. Máme zde společné různé aktivity, čili my jaksi v průběhu roku neusneme na Vavříně, my se snažíme i v průběhu roku tyto operace rozdělit do kratších období, sledovat je a ne pouze reagovat na konci roku. A právě díky tomu jsme i odpovědnější s, s ohledem na vykazování nebo poskytování informací. Děkujeme za tyto odpovědi. Máte ještě nějaké dotazy? Pokud ne, myslím si, že bychom měli pokračovat, říká paní předsedkyně rovněž nás požádali, abychom předložili písemně dotazy před lhůtou a myslím si, že tam bychom ještě mohli poskytnout další dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní se, po, pokud jste, máme zástupce této agentury, protože zde mám největší dotazy nebo nejzákladní, nej, nejdůležitější dotazy. Evropský účetní dvůr říká, že pokud jde o nakupování, tam byly čtyři příklady, ve kterých tato akademie nakoupila tyto služby či zboží bez jakéhokoliv kontraktu či tendru. To je velice zásadní informace ze strany soudu, to znamená, aniž by tam byl jakýkoliv kontrakt nebo tender. A pak tam byla tako, byl takový postup, kterému například se věnoval člověk, který vůbec neměl kvalifikaci pro nákup, čili nebyly tam žádné referenční body, žádná specifikace, žádné finanční nabídky poskytnuty, žádná finanční, žádné finanční hodnocení. Proto se ptám, zda došlo k nějakému vyšetření této záležitosti. Zda akademie, policejní akademie, pohnala někoho z odpovědnosti za tyto nedostatky. A zda tento nový systém, o kterém tvrdí, že funguje především teda ten manuál, příručka pro nákup a odborník, který se tomu věnuje, eh, tomuto pořizování, tak tam bych požadoval odpovědi. Než požádáme o odpovědi, poprosíme ještě další otázky. Franciska Kell, prosím. Ano, děkuji. I zde mám několik otázek, nevím, zda, pane Busutele, byste chtěli tyto konkrétní otázky odpovědět a poté já se budu věnovat těm mým dobře, v pohodě. Paní Mathieu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. My máme zde 900 milionů eur v roce 2009, jsou tam problémy, které, o kterých se sice tvrdilo, že byly téměř vyřešeny, ovšem já bych chtěla zjistit, zda opravdu to bylo vyřešeno, to byly opuštěné platby ještě z roku 2008 nebo dokonce i z toho dalšího roku a jaký to bude mít dopad, pokud jde o tyto částky na rozpočet a kdy bude tato akademie schopná opravdu respektovat všechny záležitosti, které se dotýkají výročního charakteru rozpočtu. Máme zde 31% tohoto rozpočtu, který jsme vždy považovali za velice problematický. Exekution 2009. Omlouváme se, ve sluchátka je strašné rušení. Čeká, čekáme na reakci ze strany akademie. Eh, pokud víme, docházelo k pravidelným schůzkám, které byly organizovány tak, aby došlo ke kontrole rozpočtových postupů. Pokud je o rok 2008 a absolutorium, potom to došlo k určitému pokroku v této oblasti, proto bych ráda požádala o to, jak vypadá tato záležitost, jak vypadá kapitál této agentury nebo této, eh, této akademie. Bylo tam asi přes 120 milionů eur čistě Já se omlouvám, říká paní eh, poslankyně, že jsem to dokonce nedokázala ani, ani vyslovit, jakým způsobem byly rozděleny tyto prostředky v následujících letech, jakým způsobem je se schopný reagovat na tuto problematiku. Děkuji. Děkujeme a nyní poprosíme o odpověď a opravdu o stručnou odpověď, protože bohužel už nemáme moc času a poté uvidíme, zda ještě padnou nějaké další dotazy. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji a přeji vám příjemné odpoledne. Velice stručně takové obecné prohlášení. Pokud je o SEPO a jejich řízení, na, naše řízení my nechceme, jak si zakrývat minulosti z minul, chyby z minulosti. My víme, že došlo k závažným chybám v oblasti managementu, především teda finančního managementu. My se tomu určitě budeme věnovat ještě u jiných témat, ovšem nyní bych odpověděl na dotazy, které zde padly. Pokud jde o pořizování o nákup, ano, máte pravdu. Byly tam čtyři příklady, kdy tyto služby či nákup služeb ehm, proběhl bez jakéhokoliv tendru a u jednoho tohoto pořizování tam byl zapojen člověk, který neměl kvalifikaci pro tyto aktivity. My jsme na konci roku 2009 Eh, už tam mm, za, u nás začal pracovat kvalifikovaný pracovník. Měli jsme k dispozici na polovině minulého roku už i příručku, přeškolili jsme veškeré naše pracovníky v této oblasti, pokud jde o pořizování o nákup a rovněž prosím, abyste se podívali na poslední audit, kde velice jasně u těchto služeb u nákupu těchto služeb se hovoří o tom, že tento systém funguje docela dobře. Ptáte se na to, zda došlo k nějakému šetření těchto chyb z minulosti, já už jsem se o tom zmínil, velice stručně. My jsme zatím mm, do tohoto neinvestovali, protože chceme zlepšit stávající situaci a spíše se dívat do budoucna. A pokud jde o tu odpovědnost, a otázku s tím spojenou v této konkrétní záležitosti pro nákup, pro pořizování tam zatím nemáme stanovenou osobní odpovědnost, to znamená, že bychom někoho chtěli učinit odpovědným za celou tuto problematiku. Ovšem postupně, jak už se tam padly další otázky, my Například máme takový příkaz k, k vůči bývalému řediteli a o vymáhání určitě, který, který se dotýká o vymáhání určitých prostředků, protože samozřejmě chceme zlepšit náš image vůči daňovým poplatníkům. A nyní pokud jde o finančního, finanční záležitosti, poprosíme našeho finančního pracovníka. Čili pokud jde o ty převody, my jsme implementovali tento postup v letošním roce. Máme tam šablonu, která nám umožňuje například tak asi těch 1,5 milionu finančních prostředků uvolnit, ty, které jsme zatím neuvolnili a zároveň umožnilo systematickou analýzu prostředků v rámci C8 a C9. Toto je proces, který probíhá a který bude opakován příští rok. Pokud jde o zlepšování v této oblasti, máme zde auditní panel, který má monitorovat agenturu. Dále zde máme jiné postupy, které nám umožňují lepším způsobem sledovat celou situaci, zlepšit monitoring pladeb, které nás čekají. Paní Mati už se o tom před chvíličkou zmínila, týdně probíhají finanční schůzky. Já jsem nedávno Eh, se rovněž zapojil do této aktivity, pokud jde o, o, o zprávy na základě této týdenního, mm, týdenního jednání. Proč jsme v roce 2008 měli tolik těch prostředků, které jsme převáděli? Já si myslím, že právě proto, že tam nedocházelo k nějaké globální analýze závazku, systematická analýza. Ovšem, jakmile jsem začal pracovat pro naši agenturu, tak jsme to zlepšili. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě nějaké další dotazy? Ano, prosím paní Makovej. Děkuji za slovo. Ráda bych požádala o následující objasnění. To znamená, že teda tam nikdo nepřezal odpovědnou za to, k čemu došlo v tom roce 2009, i když nám bylo, i když nám je řečeno novým vedením, že je možné nebo teda dokonce, že tam je určitý postup, který jste uplatnili proti předchozímu řediteli, aby došlo k navrácení těchto finančních prostředků daných poplatníků. Existuje nějaký interní postup, který to umožní, aby na právním základě tento postup byl proveden. To by se mi líbilo. Čili poprosím vás o objasnění, zda opravdu eh, nebo jakým způsobem k tomu dojde, nebo zda už něco bylo zahájeno. A druhá záležitost, pokud jde o nějaké kontrakty, různé Mm, v oblasti expertů, odborníků, poradců, to, co podepsala akademie, co účetní dvůr považuje za nezákonné, protože akademie nebo v podstatě finanční nařízení pro, pro akademii nikdy nevešlo v platnost. Čili k čemu došlo v rámci těchto kontraktů? Jaký je, jaký je skutečný statut těchto kontraktů? Děkuji. Děkuji. Moje otázky jsou ještě otázky mm, nad rámec těch, které už zde padly a které jsou zahrnuty v písemném dokumentu, čili tam asi dostaneme písemnou odpověď. V rámci absolutoria pro 2008, čili to se dotýkalo roku 2007, tam už byly veliké problémy, proto se ptám, a to už vlastně uplynuly dva roky od té doby, že zde opět vidíme tyto negativní zprávy, signály, že nedošlo k tomu eh, zlepšení dříve než v letošním roce. Čili proč nedošlo k zásadním změnám poté, co jsme připravili absolutní pro rozpočet pro rok 2008 a dále je to problém s privátním využitím finančních prostředků. K tomu došlo již v roce 2007, dokonce několik případů a nic se nedělo ani v roce 2008, ani v roce 2009, proto se ptám, proč. A Vy jste říkal, že jste nastoupil kdy? Před dvěma týdny? Ne, před dvěma měsíci. Aha. Tak se ptám, když... Kdy, kdy jste přijali toho odborníka na finanční problematiku? Bylo to před těma dvěma měsíci nebo kde? Kdy vlastně jste začali najímat ty lidi, kteří už byli schopni provádět pořizování a nákup? A poslední otázka, pokud jde o tu příručku pro nákupy, byli to interní odborníci, externí odborníci, kteří to připravili, nebo někdo, kdo má uh, Mm, už zkušenosti s těmi negativními příklady z minulosti. Děkujeme paní Mači. Pani Meči a potom pana Buzotel. Můžete nám prosím vysvětlit, jak probíhají schůze eh, v rámci eh, řídící rady, jakým způsobem pracujete, jakým způsobem pracuje eh, řídící rada a výkonný ředitel, a jak naplňujete úkoly vůči Evropskému parlamentu. Zda máte nějakou pracovní skupinu, eh, která se zabývá rozpočtem, čili mě by zajímalo, jakým způsobem eh, se tím eh, zabývá správní rada. Thank you, Madam Chair. Well... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Většina otázek zazněla z úst mých kolegů, což je v pořádku. Já bych jenom doplnil jednu otázku, která ještě nezazněla, která se týká kurzu. Je to bod číslo dvě v mém pracovním dokumentu. Eh, účetní dvůr nám sdělil, jak již bylo uvedeno eh, ve zprávě z roku 2008, výdaje na semináře a kurzy představují významnou položku v rozpočtu Policejní akademie. Bylo řečeno, že v roce 2009 audit takovýchto výdajů odhalil také eh, závažné nedostatky, což je skutečně eh, dost eh, zničující prohlášení ze strany Všetního dvoru. Čili mě by zajímalo, zda v roce 2008, kdy jste identifikovali určité problémy, zda se tyto problémy zopakovaly v roce 2009. Ano, děkuji. Pane řediteli, máte možnost odpovědět, prosím. Děkuji mnohokrát, čili v jednotlivém pořadí. Nejdříve otázka osobní odpovědnosti. Velice pečlivě jsme se podívali na případy, kdy bývalý ředitel byl osobně zodpovědný za určité oblasti a došli jsme k závěru, že tady existuje jasná právní odpovědnost. Máme tady výdaje za určité služby, které byly poskytnuty. Dívali jsme se, zda to odpovídá jednotlivým předpisům, nebo zda to byla odpovědnost jednotlivých pracovníků. Zjistili jsme, že tam došlo k určitým prohřeškům takže jsme napravili situaci. Pokud to zjistíme i v jiných oblastech, tak budeme postupovat obdobně. Další otázka se týkala těch odborníků. Ano, spolu s členskými státy jsme měli jednotlivé akademie a museli jsme vytvořit eh, společné osnovy pro Policejní akademie v rámci celé Evropy. To jsme udělali na základě smluv mezi CEPOLem a policejními akademie, které existují v jednotlivých členských státech. To byl špatný přístup a trvalo nějakou dobu, než jsme tento přístup změnili. Na začátku prosince jsme měli zasedání správní rady, náš přístup jsme naprosto změnili, to znamená, že už nebudeme mít podobné smlouvy, tak jak tomu bylo v minulosti. Chtěl bych také zdůraznit, že smlouvy byly pozastaveny eh, v červnu roku 2009. To znamená, od červnu 2009 eh, jsme nic eh, neprováděli obdobným způsobem. Nyní aplikujeme smlouvy tzv. grantů a nebudeme tedy opakovat ty staré smlouvy. To nám také umožnilo, abychom změnili finanční nařízení CEPOLu. Vypustili jsme jeden odstavec, který byl kritizován účetním dvorem, který nebyl v souladu s finančním nařízením a druhý odstavec byl pozměněn. To znamená, že finanční nařízení naší policejní akademie, který byl kritizován ze strany účetního dvoru, je v souladu s finančním nařízením. Podařilo se nám to eh, vyřešit na posledním zasedání správní rady. Také došlo k bývalým nebo dřívějším zlepšením. Nemohu odpovídat za předešlé vedení, proč včas nejednali. Nechceme nic omlouvat, naopak chceme situaci napravit a zlepšit, co možná nejrychleji a také vám nemohu odpovědět, proč nedošlo ke zlepšení v roce 2004. Co se týče výdajů, a soukromých výdajů, proč jsme také dříve nezasáhli, byly eh, podány žádosti o vrácení určitých finančních prostředků za rok 2008 a 2009. Nicméně jednotliví pracovníci nezaplatili plné částky, tak jak je to uvedeno ve zprávě účetního dvoru, tak víte, že probíhá další šetření v oblasti soukromých výdajů. Máme externího auditora, který sídlí v Londýně, který byl a jedno, tato zpráva byla předložena účetnímu dvoru. Jeden důsledek tohoto auditu byl takový, že eh, jsme podali stížnost eh, proti bývalému řediteli. Dále změny v oblasti veřejných zakázek. Opět se snažíme situaci zlepšit. Nyní otázka manuálu. Co se týče pracovníka v oblasti nákupů, ten začal pracovat v této oblasti v roce 2009 a v 2010 měl možnost eh, zlepšit eh, systém. Je to vysoce kvalifikovaný pracovník, který vytvořil tento manuál, nicméně eh, tento manuál jsme připravili v úzké spolupráci s jinými agenturami. Dále paní Mitě se ptá, jak probíhají schůze správní rady oproti předešlým schůzím. Zlepšili jsme vykazovací systém, máme dvě rady, které se zabývají vývojem jednotlivých oblastech, například v oblasti rozpočtu, financí, personalistiky, veřejných zakázek a také chceme dělat revizi a sledovat, co se děje v naší agentuře. Jsem velice rád, že se nám podařilo podpořit tuto revizní činnost. Máme kvalifikované auditory z jednotlivých členských států a ti mají za úkol provádět audit v rámci naší agentury, aby správní rada mohla eh, přijímat eh, patřičná rozhodnutí, pokud eh, vzniknou nějaké problémy. Co se týče kurzů a seminářů, k jakým změnám došlo zde, v první řadě jsme od loňského roku začali implementovat rámcová partnerství, která byla dříve kritizována, že tam nebyly dobré smlouvy mezi agenturou a členskými státy. Máme tedy formální partnerství, rámcová partnerství, budeme také podepisovat eh, grantové smlouvy. Jakmile bude z technického hlediska eh, rozpočet k dispozici, tak budeme poskytovat tyto granty. To je jedna věc, kterou jsem zmínil. A další důležitá oblast, to jsou ty společné osnovy. Opět zde jsme byli kritizováni, že jsme neměli správné smlouvy eh, pro jednotlivé odborníky. Změnili jsme tento přístup. Budeme mít pouze systém grantových smluv a dohod v rámci rozvojové fáze. Děkuji a doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Pokud ne, tak rád odpovím písemně. Děkuji. Ano, ráda bych vás poprosila o písemné odpovědi. Máme ještě jednu agenturu, můžete prosím postoupit dál. Děkuji. Rád bych se zeptal komise, zda je uspokojená mi Policejní akademie. Zdá náležitě odpověděli na připomínky účetního dvora. Ale rád bych se také dostal k další agentuře. Mám ještě dvě zásadní otázky, které se týkají eh, agentury pro základní lidská práva. Jednak je to otázka náboru, postupu při náboru a také zda mají určité odhady eh, pro plány náboru. Zda mají dostatek pracovních míst a chtěl bych také, aby tato agentura odpověděla na otázku rámcových smluv, které jsou v roce 2007 byly uděleny na čtyři roky, ale po méně než eh, vlastně po dvou letech veškeré finance na ty čtyři roky už byly vyčerpány. A potom tam dochází eh, k dalšímu čerpání peněz, aniž byste měli eh, skutečnou autorizaci. Mě by zajímalo, jak je to možné. Eh, tak já bych navrhla, abychom Eh, pokračovali případně k našimi otázkami a dáme potom na závěr slovo komisi. Takže nyní pan Mananopoulos má slovo, může odpovídat. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych začít eh, dvěma otázkami pana Posutila. Tak za prvé ořadované požadavky na nábor já vás mohu ujistit, že přijmu veškerá opatření k tomu, aby nedocházelo eh, k nadměrným odhadům potřeb, jak to identifikoval účetní dvůr. Dále bych chtěl říci, že jsme zavedli měsíční reporting, abychom měli lepší přehled o plnění rozpočtu, zejména pokud se týče nákladu na nábor. Nicméně chtěl bych říci, že agentura byla složena v roce 2007 a my jsme teprve v roce 2008 mohli jmenovat ředitele a na základě požadavku eh, z výboru Libe eh, jsme neprováděli žádný nábor předtím, než byl stanoven ředitel, čili my nyní eh, toto musíme dohánět. Máme eh, de facto, máme skutečně vysoký poměr neobsazených míst. My jsme nicméně přijali všechna nezbytná opatření. Máme ředitele pro plánování, eh, který má tři priority a třetí z těch priorit znamená, že podle nebo v souladu s osvědčenými postupy eh, můžeme eh, využívat případný přebytek k tomu, abychom plnili některé z projektů, které se od nás žádají, ovšem nejsou jim přiděleny prostředky. Také v roce 2009 jsme měli plnění na straně závazku ve výši 99,4 a podle údajů z minulého týdne z našeho rozpočtového oddělení v roce 2008 jsme pouze eh, jenom 3%, v roce 2009 6% eh, toho rozpočtu eh, nesplnili, tedy zrušili. A nyní máme plnění kolem 98%, či to je, myslím, velice slušné. Jaké jsou naše další cíle? Jde o to, abychom převody prostředků měli ve výši maximálně 10 a dále nesmíme mít méně než 95 neplnění, tedy nižší než 95% plnění eh, přidělených prostředků a my jsme měli zatím v posledních dvou letech jsme byli tedy nad touto hranicí. Dále my velice úzce monitorujeme převody do příštích období. De facto víme, že je to v souladu se zákonnými požadavky. A my tady eh, samozřejmě, jestliže eh, nějaký tender vypíšeme začátkem roku, tak nějak v květnu máme podepsánou smlouvu a to znamená, že data o plnění eh, máme eh, příš pozdě na to, abychom to byli schopni vyhodnotit ještě v tom běžném roce. Nicméně přesto se snažíme tady omezovat eh, převody do příštího období. Pokud se týče toho, té rámcové smlouvy, kterou zmínil pan Vosotil z roku 2007, eh, to se týkalo eh, firmy, která pro nás pořádala konference a další akce. Při podpisu smlouvy v roce 2007 jsme ještě neměli nového ředitele a jeho útvar a teprve poté, co nastoupil, jsme se rozhodli, že bude pořádána každoročně konference o lidských právech, což se odehrálo v letošním roce v Bruselu těsně před Vánocemi. No a to samozřejmě eh, snížilo objem toho tendru. Ehm, tedy, pardon, zvýšilo objem toho eh, kontraktu, to znamená, my jsme už eh, v roce 2009 vyčerpali původně předpokládané prostředky. No a nám se bohužel eh, nepodařilo toto včas dořešit. Takže my jsme vlastně jedinou věc, co jsme mohli udělat, Eh, bylo to, že jsme zrušili tu eh, každoroční konferenci o lidských právech, což bylo dohodnuto s eh, švédským předsednictvím. My jsme tady analyzovali rizika, no a prostě takto jsme to rozhodli. Nicméně ta smlouva byla naprosto legálně, legální a není na ní nic špatného, nic nezákonného. Tak, děkuji. Eh, já myslím, pokud eh, by pan Bosotel měl maximálně jednu otázku, může jinak bychom poručili dál. Pan Bosotel? Ne, děkuji. Já přejdu k svým závěrům. Leda, že by komise eh, chtěla ještě něco dodat k předchozí otázce? Tak nyní se ptám komise. A prosím vás o stručné vyjádření k CEPOLu. Děkuji, paní předsedkyně. Komise se domnívá, že eh, tím, jak se změnil eh, management, tak eh, se prostě prezentuje jiným způsobem a velice se snaží řešit dosud neřešené problémy. Komise se rozhodla, že chce rozhodla, že chce podporovat CEPOL v řešení těchto problémů tak aby eh, bylo možné plnit cíle stokholmského programu školení policejních orgánů. Eh, v roce 2008 došlo tedy ke stanovení eh, vedení agenty, agentury a díky českému předsednictví se v květnu 2009 podařilo uzavřít tento proces formování Eh, managementu, eh, nového managementu CEPLO, tím, jak rezignoval eh, předchozí ředitel. S tím jsme se museli nějak vyrovnat v rozpočtu na rok 2009. Nicméně dá se říct, že v roce 2010 se plnění rozpočtu agenturou výrazně zlepšilo, což konstatoval také účetní dvůr. Například v roce 2010 eh, bylo eh, vynaloženo čtyřnásobek prostředků než eh, předtím. Ano, děkuji, čili možná, že by bylo dobré, kdybyste nám to potom nějak písemně rozvedli. Pan Busutil, ano, děkuji. Já bych chtěl poděkovat našemu sekretariátu za to, že byla umožněna tato výměna názoru. Také chci poděkovat všem zapojeným poslancům a také přítomným eh, představitelům agentur a komise. Já chápu, že eh, tato hodina nebyla úplně tím eh, nejpříjemnějším okamžikem, nicméně tak je to i pro mě. A je to nicméně potřebné, potřebné cvičení v transparentnosti, poněvadž tady jde o prostředky daňových poplatníků. A samozřejmě, že toto je třeba vysvětlovat nebo vysvětlovat parlamentu, který posvětí nebo neposvětí tyto výdaje. Chtěl bych poděkovat také Monice Makovej, která je zpravodajkou z výboru pro rozpočtovou kontrolu a Eh, věřím, že eh, ještě tento měsíc eh, to zpracuje příslušný výbor. Dobře, děkuji vám. Tak a jaké budou příští kroky? Pan Busotil nám 31. ledna, respektive 1. února, předloží své stanovisko a 3. února je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. V Lipe potom budeme hlasovat potom 28. února. Já nyní děkuji všem za účast, eh, představitelům agentur, představitelům eh, eh, komise. Očekávám od vás ještě doplňující informace. Děkuji také Simonu Bositelovi. A máme <clears throat> ještě jeden bod a to je dohoda mezi EU a Brazílií o vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, což krátkodobé pobyty protože dali diplomatický služebních či úřední cestovních pasů. Máme zde dvě, dva zpravodaje, Moniku Makovej a Joana Enchiua. Tak, prosím, kdo z vás se toho ujme? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče eh, dohody mezi Evropskou unii a Brazílií o zrušení vízové povinnosti, eh, Eh, Evropský parlament musí dát souhlas s touto dohodou, která se bude týkat všech občanů Evropské unie, včetně Malty, Kypru a Bulharska, kteří mohou cestovat do Brazílie z služebních důvodů nebo eh, z turistických mm, důvodů. Co se týče občanů těchto členských států, které jsem zmínila, ty potřebují ještě víza. Pokud chtějí tedy cestovat do Brazílie eh, za účelem turistiky a biznisu. Čili to je otázka zružení vizové povinnosti a v podstatě ta druhá zpráva se týká držitelů diplomatických pasů. V podstatě tam je to ušetřeno stejným způsobem. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž doporučuji schválení těchto smluv z Brazílii. Jednání proběhlo ve dvou fázích dohoda o běžných pasech musí být eh, ještě ratifikována Národním parlamentem, čili to bude ještě chvíli trvat. A kromě toho existuje ta druhá dohoda o diplomatických pasech a tato může vstoupit v platnost eh, okamžitě také bez eh, parlamentní ratifikace. Stačí Eh, parafování této smlouvy. Čili eh, jsou tady dva různé postupy. Chtěl bych tomu dodat eh, ještě jednu drobnost, abychom nestráceli čas. Chtěli bychom jenom připomenout komisi, která má v této oblasti výhradní kompetence že existuje ještě šest členských zemí Evropské unie, které eh, dosud nemohou bez víz do Kanady a do USA. Čili já bych prosila, prosil komise, aby jednala o podobných eh, dohodách s těmito dvěma zeměmi, eh, jak pro služební a diplomatické pasy, tak pro pasy běžné. Brazilský příklad ukazuje, že tady je možné dosáhnout pokroku a skutečně není důvod, aby například držitelé diplomatických pasů měli mít nějaké potíže. Tedy doporučujeme komisi, aby začala vyjednávat s USA a Kanadou, tak aby Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Česká republika Kypr a Kypr měli možnost eh, přímo eh, bez víc cestovat do těchto zemí. Kdo si přeje ještě, ano, komise si přeje k tomu ještě něco dodat? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, jenom stručně poděkovat oběma zpravodajům jménem komise za plnou podporu, kterou nám projevili v případě těchto dvou dohod s Brazílií. A já bych chtěl také Eh, poděkovat za jejich úsilí o urychlení ratifikace této smlouvy. A k tomu poslednímu, co bylo eh, řečeno, komise samozřejmě bude pokračovat v úsilí o eh, vyřešení zbývajících problémů s reciprocitou vůči USA a Kanadě. A děkujeme za konkrétní návrhy druhému zpravodaji. Děkuji vám. Má k tomu ještě někdo něco? Zdá se, že ne. Takže termín pro pozdávání pozměňovacích eh, návrhu je středa 3. Eh, ledna a pozměňovací návrhy je možno podávat pouze k procedurálním odstavcům eh, legislativního usnesení. A prosím stručně. Takže děkuji vám. Myslím, že jsme skončili poměrně včas. E, tak e, budeme mít e, nebo je plánována mimořádné zasedání našeho výboru na 17. január, poté 25 a 26. v Bruselu, ovšem ten 17. leden bude potvrzen zítra. Děkuji všem, děkuji tlumočníkům. Thank you, thank